Eh, mm, kolegové, můžete prosím zajmout svá místa, abychom mohli začít s naší prací. Budeme hlasovat eh, o eh, návrhu usnesení o evropském integračním procesu Albánie. Takže ještě jednou vás prosím, abyste laskavě zaujali svá místa. Vložte prosím elektronické karty do příslušného zařízení, abychom mohli ověřit eh, funkčnost. A eh, pokud zjistíme, že si někdo z vás zapomněl kartičku, tak ještě budeme mít čas to napravit. Takže ještě jednou vás prosím, abyste zasunuli karty do zařízení, abychom mohli udělat ověření. Prosím, ověříme fungování hlasování. Stisknete jakékoliv tlačítko, které chcete. Zkušení hlasování je zahájeno. Oficiálně nás je 39, respektive 39 zasunutých karet a 30 hlasujících. Nefunguje někomu zařízení? Pan Omarojten? Můžeme požádat technickou službu o pomoc? Eh, ještě mnoho kolegů, kteří vložili kartu, ale nehlasovali. Ale řekl bych, že můžeme začít. Dobře. Zahajujeme tedy hlasování o usnesení eh, o Albánii a začneme odstavcem 1, eh, se na číslo 8, kde je pro, Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 9 ve dvou částech. První část, kde pro, kde je proti. Zdrželi se, schváleno. Druhá část, kde je pro, proti. Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 10, kde je pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto číslo 11. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh. Kompromisní pozměňovací návrh zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 20, k druhé části. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 23. A pouze po slovo eh, demokratické volby, democratic elections, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přejdeme k číslu 26 ve dvou částech. Kdo je pro? Hlasujeme o první části. Kdo je proti? Řekl bych, že zamítnuto. Druhá část. Chcete ověřit hlasování o první části? Dobře. Zahajuji tedy elektronické hlasování o první části číslo 26. Hlasování zahájeno. Padesát dva eh, karet, 49 hlasujících. Hlasování uzavřeno. 23 eh, pro, 21 proti zdrželi se 6, přijato. Druhá část odpadá eh, kvůli kompromisnímu návrhu 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Přejdeme eh, k ústnímu návrhu číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. přejdeme k pozměňovací návrhu 31. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 29. O tom jsme nehlasovali. Nyní hlasujeme o číslu 31. Kdo je pro číslo 31? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo dvě, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo tři, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 46, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 47 pro, Proti? Zdrželi se, přijato. 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Nyní číslo 49 to vynecháme, pouze uh, slovo pety, takže tady 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 50. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51 odděleně. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část čísla 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti? A tady se nejsem jistý a proto bych ověřil hlasování čísla 52 elektronicky. E, elektronické hlasování 51. Uzavřeme hlasování. 33 e, proti 17. E, přijato. 53 pro, proti. Drželi se přijato. Vidím, že jste trochu unavení, tak prosím vás, abyste pořádně zvedli ruku, abychom viděli, jak kdo hlasuje. Takže 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 55. Já jsem viděl více zvržených rukou. Takže ještě jednou kontrola čísla 54. Hlasujeme elektronicky. Prosím vás, zvedejte ruce pořádně, abychom mohli vidět, kdo je pro a kdo je proti. E, eh, 52 hlasovalo, 55 karet, hlasování ukončeno, 11 ku 40 přijato. 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 56, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 57 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 59. Že 58 odpadá, takže 59. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k číslu 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čís... Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, nyní číslo 63. E, 73, pardon, proti. Raději bych to ověřil elektronicky. To znamená 73, zahajujeme elektronické hlasování. 55 karet, 52 hlasujících, hlasování uzavřeno. 24 ku 27, tedy zamítnuto. 74, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 75, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 76 pro, proti, zdrželi se přijato. 77 kde pro, proti, zdrželi se přijato. 78 pro, proti. Tady to musíme ověřit. 78 zahajujeme hlasování elektronicky. 55 karet. 53 hlasujících, hlasování ukončeno. 21 ku 31. 31 pro. Převaží zelení, to znamená prošlo. Přejdeme k 79, kde je pro? Proti? Zdrželi se 80 pro, proti? zdrželi se zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 82 pro, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 6, kde je pro? Proti, Eh, přijato. A nyní kompromis číslo 7. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 92. Eh, ústní pozměňovací návrh. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 93, 94. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 95. Ehm, byla zde žádost, abychom ověřili 93-94 elektronicky, tedy zahajuji elektronické hlasování. Číslo 93-94 hlasujeme elektronicky. 52 hlasujících, 53, hlasování uzavřeno, 28 proti, 25 pro, zamítnuto. 95, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tady se nejsem jistý, musíme zkontrolovat i toto. 95, hlasování zahájeno. Padesát šest karet, 53 hlasovalo, Hlasování ukončeno. 50, 20 Česku 25 přijato. ale na hlasování se, na výsledku se nic nezmění. Je to tedy přijato. Pozměňovací návrh číslo 100, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 102, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 98, to odpadá protože jsme schválili číslo 102. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 105. Pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 108 odpadá, protože jsme schválili kompromis číslo 9. Takže 109 ve dvou částech. O první části, kde je pro, proti, zdrželi se, řekl bych zamítnuto, ale raději to ověříme. Číslo 109, první část. Hlasování je zahájeno. 56 karet, 55 hlasujících. Hlasování ukončeno. ku 33, tedy přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 110, kde je pro, proti, zdrželi se přijato 111 pro, Proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 3. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 4. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto 5 pro, proti, zdrželi se přijato číslo 6 pro, proti, zdrželi se přijato 7 pro, proti, zdrželi se přijato číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato číslo 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Elektronické hlasování o celém návrhu. Hlasování zahajují. Hlasování tady tedy zahájeno. 61 e, karet, 59 hlasujících, 60 hlasujících, hlasování ukončeno. Tedy 59 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel, takže gratulujeme zpravodaji. Návrh byl přijat. Ještě jednou gratulace zpravodaji a nyní budeme hlasovat o usnesení o evropské integrace, evropském integračním procesu Kosova. Pozměňovací návrh číslo 30. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ve dvou částech. Nyní číslo 31. A omlouvám se, ve třech částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní je to jasné, 32, 33, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34. Celkové hlasování pro eh, všechny části. Číslo 34 pro, proti Budeme hlasovat elektronicky. Číslo 34. Vše dohromady. Jsou to tři sloučené části, tedy jedno hlasování o všech částech. 62 hlasujících. Hlasování ukončeno. 26 pro, 35 proti a jeden zamítnuto. Tedy Proti? Číslo 35. Zdrželi se? Já bych řekla zamítnuto. Číslo 35. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování zahájeno. Číslo 35. 63. 63 karet, 61 hlasující, hlasování uzavřeno. 31 pro, 27 proti, přijato. 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 37, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 38, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39, chcete tomu něco říci? Já eh, Vypadá, že EPP má problém eh, se svým hlasovacím eh, seznamem a já dobře neslyším, protože oni s tím mají problém nějaký. Ano, já vás neslyším. Nemohu sledovat dobře hlasování. Va bene. <laughs> Allora, la concentrazione richiede... Mm, Abychom se mohli soustředit, tak potřebujeme mít v sále klid. Aby, eh, a pokud není klid, tak můžete naznačit, eh, jak hlasovat rukou. Přejdeme tedy číslu 40, kdo je pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 41, pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 42. Je tam eh, několik částí, ale hlasujeme ovšem společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43. I zde je více částí, ale hlasuje se společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, Přijato 45. Pro. Proti. Zdrželi se. V tomto případě se nejsem jistý, zda je to zamítnuto a proto ověříme elektronicky. Takže číslo 45. 63 karet, 62 hlasující, hlasování ukončeno. 29 ku 33 přijato. Číslo 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? V tomto případě bych chtěl ověřit elektronicky. 49, první část, hlasování zahájeno. Hlasujeme elektronicky. O první části čísla 49. 63 hlasující, hlasování ukončeno, 34 eh, proti, 28 pro, zamítnuto. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní třetí část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 50. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 i zde hlasujeme o všech částech společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 52, 53, kdo je pro? Proti? Zde si nejsem jistý, hlasujeme elektronicky. Číslo 52, 53. Hlasujte, prosím. 64 karet, 62 hlasujících, hlasování uzavřeno, 28 proti, 31 pro, přijato 54, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 55, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 56, kdo je pro, Číslo 56. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 57 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 58 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 59. Hlasujeme ovšem společně. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 60, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 62, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 63, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 61, o všech částech hlasujeme v jednom hlasování, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím si, že přijato, ale pokud chcete, ověříme to elektronicky. Takže 61 elektronické hlasování zahájeno. 64 karet, 61, 62 hlasujících, hlasování uzavřeno, 30 proti, 29 pro, tady uh, těsně zamítnuto. 64, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 65, pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 66, pro? Proti? Zdrželi se přijato. Uh, Promiňte, Číslo 66 je zamítnuto. Viděl jsem dobře, ale přeřekl jsem se. Je to zamítnuto. 67. Je zde požadavek o ověření elektronického hlasování číslo 60, u čísla 66, takže hlasování zahájeno číslo 66. 66. 64 hlasujících. 44 proti, 19 pro zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, Zdrželi se přijato. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. Pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 75 a 106 v dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zde si nejsem jistý, takže 75, 106 hlasujeme elektronické druhé části. 64 karet, 61 hlasujících, 62, pardon, hlasování uzavřeno. 34 proti, 28 pro, zamítnuto. 29 pro. 76, kde je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 83 pro, proti, zdrželi se přijato 84, kde je pro, proti, zamítnuto 85, kde je pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 86, kdo je pro? Proti? Zde se nejsem jistý. Ověříme elektronicky. Číslo 86. Hlasování zahájeno. čtyři karet, 63 hlasujících, hlasování ukončeno. 30 proti, 33 pro. Tedy přijato. 87. Kdo je pro? A omlouvám se. Tyto tři návrhy odpadají, takže přejdeme k číslu 89. Je zde více částí, ale hlasujeme o všech společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 90. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. A kompromis číslo 2, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 96, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 98, proti, zdrželi se, přijato. 99. Ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 100 je staženo, takže 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 102. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A číslo 112, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnuto 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 114. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 115. Pro? Tady jsem udělal chybu. Schválili jsme číslo 113, to znamená 115 odpadá a přejdeme k číslu 116. Kdo je pro? u čísla 116. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117. Ve dvou částech. Hlasujeme o první části, kdo je pro. Proti? Zamítnuto. Druhá část čísla 117, kdo je pro. Proti? Zdrželi se? Myslím, že přijato, nicméně to není zcela jasné. Druhá část čísla 117, Zahajuji elektronické hlasování. 64 karet, 62 hlasující, hlasování ukončeno. 20 proti, 40 pro, takže jasně přijato. Nezvedali jste dobře ruce. Přijato. 118, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 119 pro, Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 120 bylo staženo, hlasujeme o 121. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se přijato. 122 pro, proti, zdrželi se přijato. 123 pro, proti. Není mi to jasné, takže 123 hlasujeme elektronicky. Hlasování zahájeno. 64 karet, 62 hlasující, hlasování ukončeno. 28 proti, 34 pro, přijato. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 128 ve dvou částech hlasujeme o prvním. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Omlouvám se, zamítnuto. Druhá část. Pro, proti. Musíme zkontrolovat druhou část, čísla 128, hlasujeme elektronicky. Šedesát čtyři karet, 63 hlasovalo, hlasování uzavřeno. 22 proti, 41 pro, přijato. 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 130 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 131 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 132 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 133 pro. Proti? zdrželi se zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 135 pro, proti, zdrželi se přijato. 138 pro, proti, zdrželi se přijato. 136, 160 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 137 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 139, 140 eh, staženy, takže číslo 141 pro, proti. Tady si nejsem jistý, omluvte mě ale nezvedáte ruce zcela jasně. Takže ještě jednou, 141, hlasujeme elektronicky. 64 karet, 63 hlasující, hlasování ukončeno. 17 proti, 45 pro, tedy přijato velkou většinou, ale neviděl jsem dobře zvednuté ruce. 142 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 143 pro. Je zde požadavek o ověření čísla 142 elektronicky. Tedy 142, 142 zahajuje hlasování, 63 hlasujících, hlasování ukončeno. 40 proti, 23 pro, zamítnuto. 143, kde je pro, proti,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 34 proti, zamítnuto. 150, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153, 54 a 155 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 156. To bylo jasné, nicméně 153, 154, 155 hlasujeme tedy ještě raději pro kontrolu elektronicky. 64 karet, 61 hlasujících, hlasování ukončeno. 42 proti, 18 pro. Jak vidíte, zamítnuto. 156 pro, proti. Zdrželi se přijato. 157, kde je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 158, kde je pro, proti. Zdrželi se přijato. 159 pro Proti? <clears throat> Zdrželi se přijato. 161 pro. Proti? Zdrželi se. Přijeli jsme, či, přijeli jsme číslo 136, takže 161 odpadá, nebudeme o něm hlasovat. Omlouvám se, budeme postupovat raději pomaleji. Hlasujeme o číslo 162, 163, 164, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 165, hlasujeme odděleně o první části nejdříve. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Nyní druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 166 pro. Proti? Zdrželi se, přijato. 167 pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění A, číslo 17, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 18 pro, proti, zdrželi se, přijeto. Číslo 19 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Číslo 20. Přijali jsme, ne, zamítli jsme číslo 19, to znamená, že hlasujeme o číslu 20. Kdo je pro? Proti? Zřídili se zamítnuto. 21 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto 22 Hlasujeme elektronicky, ještě jednou o číslo 21 hlasování zahájeno. Bylo to jasné, ale uvěříme. Číslo 21. Občas je kontrola dobrá. Hlasování ukončeno, 46 ku 12 zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 26 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Je to spíše ano, ale raději opět ověříme elektronicky. Číslo 26 hlasujeme elektronicky. Hm. 62 hlasujících, hlasování ukončeno. 16 k 42 přijato. Číslo 26 tedy. A nyní už jsme čísla 27 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. E, pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 28, kde je pro, proti, Raději bych to ověřil. Číslo 28 zahajuje elektronické hlasování. Šedesát tři karet, 61 hlasující, hlasování ukončeno. 27 eh, proti, 34 pro přijato. Číslo 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo jedna pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo dvě pro, proti. Číslo dvě ověříme elektronicky. Šedesát tři karet, šedesát dva hlasující, hlasování ukončeno. 27 proti 33 pro přijato. Bod odůvodnění číslo 2, pozměňovací návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přijdeme k číslu 7-8, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní oddělené hlasování o pozměňujícím návrhu číslo 9. Hlasujeme o první části pro, proti. Raději ověříme první část čísla 9 elektronicky. Zahajuji hlasování. 63 karet, 61 hlasující, hlasování ukončeno. 28 hm, proti, 29, 28 pro. Druhá část. První část byla přijata. Druhá část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 10. Pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11. Pro. Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že přijato. Číslo 12. Bude pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 13. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 14. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 15 a 16. Uh, eh, opět jsem se přeřekla, omlouvám se, je to přijato. Ruce jste zvedali správně. Takže číslo 15, 16. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Elektronické hlasování o e, celém návrhu hlasování zahájeno. Šedesát tři karet, 61 hlasujících, hlasování ukončeno. 14 ku 45, tedy přijato 46 Ehm, protože jedno, jedno zařízení nefunguje, takže opět gratulujeme zpravodají, ehm, je to přijato. Přejdeme k hlasování o Islandu. Začneme ústním pozměňovacím návrhem 3. Kdo je pro? Proti? zdržel se, odsouhlaseno. Ústní návrh 4 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Přejdeme k návrhu 13 pro, proti, zdržel se a odsouhlaseno. Návrh 15 pro, proti, zdržel se, 6, zamítnut 16, odpadá 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Nyní návrh 21 pro, proti, a budeme hlasovat elektronicky, nebylo to jasné. 21 hlasujeme. Ano, 60. Eh, eh, eh, kartiček 57 masující, 22 plus 34 minus, takže zamítnu to nyní. Kom, 22 zamítnout, kompromis 2 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Nyní se dostáváme k návrhu 27. Kdo je pro? Proti zdržel se odsouhlaseno 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto 30 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno kompromis 3 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Druhá část pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Nesouhlasíte? Dobře, takže hlasujeme elektronicky, abychom to zkontrolovali. Kompromis 3, druhá část, 59 kartiček, 56 hlasujících celkem. Končíme hlasování. Zamítnuto 30 ku 26. Nyní se dostáváme k návrhu 31. Hlasujeme o 31. Aha, ne, 37. Takže všechno odpadne, protože jsme odsouhlasili první část kompromisu číslo 3. Takže eh, hlasujeme pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 38 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. A nyní kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Dostáváme se ke kompromisu 6 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 45, kdo je pro, proti. A řekl bych zamítnuto. Nyní se dostáváme k 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, kompromis 8 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Nyní se dostáváme k, k Brokově, návrhu 2, pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 3, pro, proti, zdržel se zamítnuto 4, pro, proti, zamítnuto 5 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto 8 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 9 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 10 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 11 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno a nyní ústní návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno návrh 1 pro, a byl přijat, byl přijat. Ústní návrh 1 byl přijat a nyní ústní návrh 2. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. A elektronicky hlasujeme nyní o celém návrhu. Hlasujte. 56 kartiček bylo vloženo, 54 hlasujících. Končím hlasování a jeden proti, nikdo se nezdržel, 53 pro. Blahopřejeme zpravodaji, usnesení bylo odsouhlaseno. A poslední, poslední hlasování, to jsou ty satelitní systémy. Dostáváme se k odstavci 1, pozměňovací návrh 1. Ne, ten byl stažen a máme zde tedy ústní pozměňovací návrh 1, o kterém hlasujeme. Pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, návrh ústní 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto, odstavec 7, návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 5 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, návrh 6 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 7 pro, proti, zdržel se zamítnut, 8 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, 10 pro, proti, Řekl jsem 10, ne, tak 9, 9. Hlasujeme o devítce. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 10. Pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno a nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu. Hlasujte, prosím. 56 kartiček bylo vloženo, 53 hlasujících celkem, plus Omen Reuten hlasuje pro. Pane předsedo, jenom bych vám chtěla říci, my jsme začali včas a vy jste eh, eh, postupoval velice efektivně. Blahopřeji. Děkuji. Ano, to člověka někdy eh, potěší dostat takové komplimenty od dámy. Takže mm, tři ku jednomu, takže přijato většinou. Blahopřeji paní zpravodajce. Tím končíme s hlasováním a e, začneme opět za tři minuty po krátké přestávce.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 Bene. Va bene allora. Ehm, cari possiamo... Kolegové, prosím, posaďte se, abychom začali se slyšením pana doktora Mingareliho, který je zástupce ředitele z Evropské komise a který mimo jiné má na starosti eh, země kolem Středozemního moře a dnes eh, s námi tady bude hovořit o vývoji vztahu, to jsou vztahy sui generis s Libií. Jak víte, Libie eh, ne, se neúčastní těch mechanismů eh, naší politiky sousedství a to je taková zvláštní země. A eh, my budeme vlastně tímto navazovat na září 2009 a na leden 2010, kdy pravidelně jsme průběžně informováni, a to je vlastně náš úkol samozřejmě, Ehm, ehm, a my tedy jsme velice pečlivě sledovali vývoj vyjednávání a ehm, my samozřejmě chceme zajistit, zaručit, že hm, ty eh, podmínky jako dodržování lidských práv budou respektovány také chci poděkovat kolegovi Pancierovi, který spolu s námi zorganizoval, mm, Panceri, který zorganizoval toto setkání a on je předseda delegace pro země Magrebu. Já nechci protahovat čas tohoto slyšení, protože poté bude eh, následovat diskuze a proto hned dám slovo panu doktorovi Migarelimu, aby nám eh, sdělil eh, ty informace. Děkuji, pane předsedo. To je vlastně již po čtvrté, kdy mi dáváte možnost eh, sem přijít a informovat o mm, stavu vyjednávání rámcové dohody mezi EU a Libí. Děkuji, že jste eh, mě pozvali i mé kolegy z komise, tak abych mohl vám říci, k jakému pokroku došlo, ale i, i s jakými potížemi se potýkáme. Samozřejmě i e, během celého vyjednávání vám budeme k dispozici a tak, abychom vám e, průběžně podávali informace o potížích e, tohoto vyjednávání, abychom případně i od vás získali určité rady, jak je překonávat. A v souladu s článku 218 smlouvy, který žádá, aby komise co nejvíce zapojovala parlament do vyjednávání o smlouvách. Jak víte, my jsme obdrželi mandát eh, v červenci 2008, mandát rady vyjednat smlouvu, zahájili jsme vyjednávání v listopadu 2008. A mezi listopadem 2008 a červnem 2010 Eh, jsme se sedmkrát sešli kolem vyjednávacího stolu eh, v Tripolisu a v Bruselu na střídačku. A 8. Eh, a 9. června se konalo sedmé vyjednávací kolo v Tripolisu. Jak to vypadá se stavem vyjednávání? Až do posud jsme byli schopni provizorně uzavřít tři kapitoly budoucí dohody, tyto tři kapitoly, kde existuje provizorní dohody, jsou obecné zásady, mm, o které se bude opírat ten náš vztah finanční spolupráce, to znamená, eh, jaké prostředky budeme mít k dispozici, jaké nástroje budeme mít, abychom mohli realizovat naši odbornou a finanční pomoc v příštích letech. A nakonec jsme i vyjednali E, institucionální a závěrečná ustanovení. Jinými slovy jsme se dohodli na architektuře, na institucionální architektuře budoucí dohody. Takže předběžně provizorně jsme uzavřeli vyjednávání o těchto třech kapitolách. Během toho sedmého kola vyjednávání jsme vyjednávali o všech kapitolách výjima tří, které jsem teď citoval, a vy, jsme jednali o, o obchodu a o e, regulační spolupráci. Tam ještě jsme nenavrhli žádný text našim libijským přátelům. Naši kolegové, kteří mají na starosti tuto pasáž, tak ještě musí získat souhlas členských států. Takže pokud jde o všechny ty kapitoly, tak, o kterých jsme jednali asi před týdnem v Libii, tak se nám podařilo udělat dobrý pokrok. A to především u kapitol týkajících se eh, politického dialogu, týkajících se ekonomické spolupráce a té odvětvové sektorové spolupráce. Kapitola, kde vyjednávání eh, jsou nejobtížnější, samozřejmě to je obchod. Já říkám samozřejmě obchod, to není žádná novinka, eh, to již víte, já jsem vám řekl, že eh, zde nás čeká ještě hodně práce na obchodu, abychom se vůbec dohodli s Libíci. A také i říkám samozřejmě proto, poněvadž je třeba uznat, že téměř všechny smlouvy, dohody, které teď vyjednáváme s partnerskými, s partnerskými zeměmi, jako s Ruskem, s Ukrajinou, eh, země Kavkazu, v budoucnu Sýrie, mm, se kterou jsme uzavřeli vyjednávání, ale ještě jsme nepodepsali smlouvu, nebo s Irákem, se kterým jsme nedávno uzavřeli vyjednávání, ale ještě jsme neparafovali dohodu. Takže ta nejcitlivější oblast vždycky ve všech vyjednáváních je právě obchod. A teď mm, ta kapitola politický dialog. Zde libýští partneři eh, mm, byli vstřícní, naslouchali našim obavám a i jak si naslouchali našim návrhům. Což nám umožňuje, eh, že jsme se dostali do bodu, kdy téměř jsme uzavřeli vyjednávání o politickém dialogu. Libie akceptovala, že bude vést dialog o demokracii a lidských právech, což je něco, co postupně v průběhu let jsme zaváděli se všemi partnery. Na začátku vyjednávání vůbec nebylo evidentní, že by naši libiští partneři to akceptovali, ale nakonec to akceptovali. Akceptovali, že se vytvoří dialog o stavu lidských práv a demokracie. Také i akceptovali náš návrh v oblasti boje proti uh, Eh, zbraním hromadného ničení v oblasti boje proti terorismu rovněž. Také akceptovali i tu naši standardní klauzuli o lidských právech. To je pro nás zásadní ustanovení, které zhruba říká, že eh, každá ze zúčastněných smluv stran pardon, může pozastavit aplikaci smlouvy, pokud má za to, že ta druhá strana nerespektuje eh, principy demokracie a lidských práv ke kterým se zavázala. Takže to je eh, jedna věc, mít to na papíře, druhá věc je aplikovat takové ustanovení. Já mám ještě v hlavě živé vzpomínky, které se ale netýkají Libie. A Libici ti mají vážný problém s tím, když po nich chceme, aby do dohody eh, jsme dali eh, zmínku o římském statutu a Mezinárodním trestním soudu. Oni mm, mm, při těch sedmi kolech vyjednávání vždycky opakovali, že nejsou smluvní stranou římského statutu a nehodlají se stát ani signatářem římského statutu. A my tedy pracujeme na kompromisu, tak, aby Libyjci akceptovali, že eh, eh, budeme hovořit o tom, že nelze přijmout beztrestnost eh, beztrestnost za spáchání trestných činů, jako je genocida, jako jsou zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Opakuji. Tady jde o to, Eh, chtěli bychom do té dohody dát zmínku o tom, že společně my, tedy Unie a oni Libici, se zavazujeme eh, k tomu, aby ty nejzávažnější trestné činy, ty, které jsem ocitoval, ty tři eh, skutkové podstaty, aby nezůstaly bez trestu. A podle nás to je asi jediný kompromis, na kterém možná se dohodneme s libijskou stranou ale jasně nám naznačili, že zmínka o římském statutu, respektive Mezinárodním trestním soudu, že to je pro ně červená linie, kterou nepřekročí a v podstatě eh, to jsme slyšeli i od jiných partnerů, eh, celá řada dalších zemí eh, a některé z nich jsou významnými partnery EU, tak víte, odmítají přistoupit k římskému statutu a vůbec ani to nechtějí zmiňovat. Pokud jde o zbytek politického dialogu, tak jsme se dohodli na všech aspektech. A já si myslím, že mm, to je docela úspěch. Pokud jde o imigraci, zde je několik bodů, které pořád jsou problematické. První problematický bod samozřejmě to je readmise. Readmisní smlouvy, které by se týkaly nelegálních migrantů, kteří nejsou libíští státní příslušníci, ale mm, mm, mm, transitovali přes Libii. My vždycky se snažíme se třetími zeměmi, především se sousedními zeměmi, podepisovat readmisní smlouvy. V těch readmisních smlouvách ty partnerské země obecně řečeno snadno akceptují, že budou eh, brát zpátky nelegální imigranty, které, které jsme chytli na území EU a kteří jsou mm, občany, státními občany dané země. Takže Libijci nemají problém brát zpátky Libijce, kteří eh, nelegálně se dostali na území EU a byli zde chyceni. Ale samozřejmě neakceptují, že by přebírali všechny ty nešťastníky ze subsaharské Afriky, kteří projeli přes Libii a nakonec eh, se dostali na naše pobřeží, kde stroskotali často a takže nebudou akceptovat eh, státní příslušníky třetích zemí, ale my jsme jim jasně řekli, že eh, eh, ano, to je také taková červená linie. My již od roku 2003, vlastně 10 let, vyjednáváme readmisní smlouvu s Marokem a to je také jeden z, bod, z bodů, mm, na kterém nejsme schopni se dohodnout s Marokem. To znamená, že by přebírali občany třetích zemí tak já říkám, že tady to není nějaká zvláštnost Libie, to je obecný problém, se kterým se potýkáme u většiny sousedů. Je zde další bod, kde máme problém v oblasti e, migračních toků a to je problém e, zacházení s uchazeči o azyl. Samozřejmě my trváme na tom, aby Libie zajišťovala ochranu těch, kteří eh, žádají o politický azyl, aby aplikovali princip non refoulement. Ale problém je v tom, že Libie není eh, signatářem Ženevské úmluvy o uprchlících z roku 51 a jasně nám deklarovala, že ani nehodlá eh, někdy v budoucnu přistoupit k Ženevské úmluvě a tudíž nechce, abychom se zmiňovali ve smlouvě o této Ženevské úmluvě. A také i, i tady jde o velký problém, protože my bychom rádi, aby právě e, díky podpisu této rámcové smlouvy, tak abychom mohli i udělat určitý pokrok e, u e, co se týče ochrany žadatelů o azyl v Libii, protože víte, že jich je tam hodně. To je tedy bod, který se zablokoval a zde tedy se snažíme nalézt nějaký kompromis. Také k tomuto tématu musím říci, že Libie nicméně akceptovala, že se zmíníme o non-refoulement těch migrantů, kteří potřebují mezinárodní ochranu. To znamená, že neuznávají tu koncepci, ten institut uprchlíka, ale můžeme ve smlouvě zmínit tu nutnost, že nesmí e, se zbavit, tedy odvést na hranice ty migranty, kteří potřebují mezinárodní ochranu, tedy nebudou e, provádět, tedy zaváží se k non-refoulement. K tomu ještě potřebujeme mandát, ale podařilo se nám tady udělat aspoň určitý krok vpřed. Samozřejmě v oblasti eh, vizové migrační politiky Libijci chtějí, stejně jako ostatní sousedi, abychom uzavřeli dohodu o, o, eh, o eh, s naším vydávání víz pro některé kategorie Libijců pro krátkodobé pobyty, aby mohli tedy snáze krátkodobě pobývat na území EU, ale tady nemáme mandát členských států, abychom takovéto ustanovení tam dali. Potom je ten obchod, jak jsem řekl, Eh, tady eh, jsme ještě daleko od dohody. Zde máme dva typy problémů podle nás. Naši kolegové, kteří vědnávají eh, o obchodu, tak nám říkají, že Libie, mm, protože málo mezinárodně obchodovala v posledních desetiletích kvůli uzavřené ekonomice, kterou má, tak má problém vůbec používat stejný jazyk. To znamená některé základní koncepce obchodních smluv, Eh, je třeba jim vysvětlovat. Eh, tam my jsme na nule. Takže tady to bude trvat delší dobu eh, s tím, mm, na rozdíl od těch partnerů, kteří již mají zaběhnutý mezinárodní obchod, a, protože obchod, mezinárodní obchod, to je dost technická oblast. Za druhé, chtěli bychom, aby Libie se zavázala k tomu, že v rámci této dohody budeme eh, eh, používat principy VTO, Mezinárodní organizace pro obchod. A tady trochu je váhání ze strany Libíců. Také i máme zde hm, problém v tom, aby Libíci akceptovali eh, tu standstill clause, tedy že se zmrazí výše tarifů, celních tarifů během vyjednávání což také je základní princip při každém obchodním mezinárodním vyjednávání, ale pro Libice opět to není evidentní. A nakonec nyní také, jak to vypadá, i novelizují své předpisy, které se týkají celních, před, celních tarifů a proto také se jim do tohoto vyjednávání zrovna nechce. Tady vidíte, máme velký problém eh, v vyjednávání a naši kolegové, kteří vyjednávají o obchodu, tak přemýšlí o tom, jak nejlépe eh, celou tu věc prezentovat Libicům. My hodláme i v Bruselu zorganizovat celou řadu eh, seminářů v rámci TAJEXu, tak abychom je obeznámili, abychom Libice obeznámili s aký komunitér v některých oblastech a také i mm, konáme technické schůze vždycky během mm, to, v tom mezidobí mezi těmi vědnávacími koly, aby to se urychlilo, protože obě strany e, potvrdili ten svůj cíl uzavřít vyjednávání co nejdříve, pokud to půjde do konce roku. To je ambiciozní cíl, protože konec roku to přijde hned. Ale pokud se nám podaří ještě uspořádat tři vyjednávací kola e, v září, Eh, v polovině listopadu a v prosince, tak není nemožné, že by se nám nepodařilo uzavřít vyjednávání o těch základních eh, bodech, které ještě jsou otevřeny, dejme tomu na konci roku, začátkem příštího roku. Ale opakuji, že je zde několik politických eh, bodů, kde jaksi je určitá červená linie, kterou nechceme, oni nechtějí překročit a potom je zde ta velká nejistota kolem obchodu. To je stav vyjednávání a závěrem bych vám řekl, že podle nás je důležité, abychom tuto smlouvu uzavřeli, i když asi nevyhrajeme nebo nezískáme to, co bychom chtěli ve všech těch bodech, které nám leží na srdci, protože díky této rámcové smlouvy budeme mít institucionální rámec, abychom mohli vést pravidelný dialog na všech úrovních s těmito partnery, se kterými máme určité společné zájmy, boj proti terorismu, boj proti nezákonné migraci v energetice a tak dále, a se kterými na druhé straně máme rozdílné názory, rozdíly. A pokud vytvoříme institucionální eh, eh, rámec podle této smlouvy, tak bude možné pravidelně na všech úrovních eh, řešit ty body, kde existují názorové rozdíly a ty oblasti, kde naopak máme společné zájmy. Děkuji. Grazie, doktor Mingarej. Děkuji, pane doktore, a předávám slovo panu Gomesovi. Máte pět minut. Paní Gomez je zpravodajka eh, výboru pro zahraniční věci, právě pro dohodu s Líbí. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur Mingarelli, par votre Děkuji, mm, mm, pane Migareli, za vaše expoze. A já bych se vás chtěla zeptat. Mohli byste nám něco říci, vy jste již nastolil tu otázku, jaký je právní základ pro toto vyjednávání? My známe ten mandát, ale jaký je právní základ? Na ten pořád ještě čekáme, ten neznáme. A také jsem ráda, když slyším eh, ten pokrok, kterého jste dosáhli, ale nicméně beru na vědomí, tak jak jste i řekl, že eh, pořád ještě není vyřešena ta zmínka o Mezinárodním trestním soudu. Vy jste nám řekl, že možná Eh, tady asi bude možný eh, kompromis, to znamená explicitní zmínka o tom, že eh, nemůže existovat beztrestnost pro ty nejzávažnější trestné činy a také i se, bych chtěla více podrobností o tom, co se děje, pokud jde o politický azyl a migraci, pokud jde o tuto agendu. Ví, víme, a vy jste to řekl, že Libie eh, nikdy neratifikovala a nepodepsala vůbec eh, umluvu OSN, eh, pro, která se týká uprchlíků, to je ta ženevská umluva z roku 51, ale podle toho, co jste řekl, možná, že by byl možný kompromis pokud jde o žadatele o azyl. My jsme se právě dozvěděli, že UNHCR, úřad UNHCR, eh, eh, byl v podstatě eh, zrušen v Libii a UNHCR mm, tam fungoval tento úřad již po dlouhá léta a vlastně to byl jediný systém takového screeningu, takový jediný filtr pro ty žadatele o azyl, tedy z té celé řady těch migrantů. A já se ptám tedy, jaké máte informace o e, tom náhlém rozhodnutí vlastně zrušit úřad UNHCR. To je vlastně dost e, závadné, protože to byl jediný systém e, takového screeningu těch migrantů, kteří se tam ucházeli o statut prchlíka. A e, vlastně do jaké míry to může narušit e, nějaké to kompromisní řešení? Jak, jaký kompromis byste mohli přijmout? A ještě e, k té agendě, která se týká migrace. Určitě tady mm, uslyšíte další otázky, ale mm, já ještě se vás ptám, zdali jste si přečetl eh, nedávnou zprávu Amnesty International o Libii, asi před dvěma dny byla vydána, já jsem ji dostala dnes teprve, takže jsem si ještě neprostudovala, ale v, tedy v oblasti lidských práv eh, hm, se tam popisují různé aspekty Eh, především eh, se to týká těch lidských práv, eh, které se týkají uprchlíků, žadatelů o azyl, přistěhovalců nebo spíš migrantů tam. A já myslím, mm, že to by mělo hodně Evropskou unii zneklidňovat. Hm, také se chci zeptat, pokud jde o tu kapitolu obchod, Eh, tam vy vidíte nejvíce problémů. A vy jste nám vysvětlil, že to je i kvůli tomu, že Libie ehm, byla mimo eh, systém Mezinárodní organizace obchodu a že vůbec má problém uchopit a pochopit eh, ty mm, zásady mezinárodního obchodu, ale vy eh, zjevně eh, jste řekl, že zde eh, maj, jsou ochotní se s těmito principy nějak obeznámit. Já se ptám, které jsou především ty problematické aspekty, kromě toho, že neznají mezinárodní obchod a nejsou s tím obeznámeni. Eh, takže ptám se především eh, na tu eh, klauzuli standstill. To je vše. Pan Preda, máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji i za tu vaši laskavost, že jste takto přišel. Děkuji panu Mingarelovi, Mingarelimu za Eh, tu prezentaci, že nám eh, popsal stav vyjednávání a já chci zdůraznit pouze jednu věc a dělám to proto, že minulý týden, vy to určitě dobře víte, ve Štrasburku jsme odsouhlasili usnesení týkající se velice citlivé otázky a to jsou popravy v Libii a protože eh, v tisku se objevily informace, v libijském tisku se objevily informace, které nám potvrzují, že došlo k popravě alespoň 18 eh, osob, eh, z nichž někteří byli cizinci. A my se samozřejmě obáváme, že tito cizinci Eh, nemají právo na určitou ochranu v této zemi, tedy nějaké ty procesní záruky. A já se ptám tedy, je ta otázka trestu smrti také eh, figuruje v té agendě týkající se lidských práv. Když konstatuje, že dochází k pokroku, pokud jde o demokracie lidská práva, tak první věc, která mě napadne, je, zdali souhlasí s tím, že e, také nějak posunou tu svoji definici demokracie, protože e, pro ně demokracie, no to není demokracie západního typu, vůbec ne. A dále se vás ptám, když hovoříte o lidských právech, tak otázka trestu smrti figuruje tam také v tom vyjednávání, protože, jak víme, Libie odmítla podepsat e, usnesení OSN, které se týká moratoria uvaleného na eh, výkon trestu smrti. A takže já se ptám, protože to je otázka úzce propojená s uprchlíky především. Eh, eh, mezi těmi popravenými, kteří byli popraveni v květnu teď, tak podle našich informací se říká, že tam byli i osoby z Čadu, z Egyptu, z Nigérie. Pokud jsem dobře pochopil, tak ten režim Kadáfiho eh, má velice eh, dobré vztahy s nigerskou chuntou a eh, i hm, tedy vlastně v Nigeru tam má velice dobré vztahy s tím vojákem, který tam vládne, ale potom hm, tam jsou tedy ti cizinci, kteří jsou více než místní lidé exponováni tomu riziku tohoto trestu. Já se ptám, zdali ta otázka ehm, trestu smrti a statut cizinců eh, tam uvězněných, zdali to figuruje také v té vaše agendě lidských práv. Děkuji. Děkuji, pane Prédr, že jste dodržel čas a předávám slovu panu Lockbílerovi. Máte tři minuty. A potom bude kolega Milan, prosím. Tři minuty. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Já také chci říct něco k situaci v oblasti lidských práv. Pane Migarele, vy jste řekl, že jste dosáhli úspěchu, k tomu vám můžu pouze poblahopřát, pokud došlo vůbec k dialogu o lidských právech, ale také jste řekl, že u standardní klauzule o lidských právech, která byla nyní akceptovaná, že to je otázka také implementace, co potom bude skutečně realizováno, co se skutečně změní pro lidi v Líbii. V této souvislosti jste uvedl, že Líbie nadále eh, sice neratifikovala, nechce ratifikovat ženevskou umluvu, ale vyjádřila již připravenost nelibijské uprchlíky eh, již nadále neodsouvat. A hovoříte v těchto jednáních také o tom, jak tito uprchlíci budou Ehm, jak se k ním bude přistupovat v Líbii. Máme bezpočet eh, materiálů, ve kterých se hovoří o závažném porušování lidských práv u těchto uprchlíků. A druhý bod, eh, pan, paní Gomez na to již poukázala, že je zde tabu v libijské vládě, a sice statut Mezinárodního eh, trestního tribunálu, který nechtějí ratifikovat. Měli jsme konferenci k tomuto trestnímu tribunálu v Kampale a nyní Existuje sice slabě formulované znění definice útočné války, eh, což by bylo v budoucnosti považováno za eh, trestný čin. Není toto i možnost, která by bylo eh, dobré projednat s Libí, aby se neukazovala jako ignorant vůči této definici. Existují přece i jiné vlády v Africe, které k tomu mají jiný postoj. Děkuji. Děkuji, paní Lokbíle. A, paní, a slovo má pan kolega Milan na tři minuty. Pane předsedo, děkuji. Pane Vingareli, že jste opět přišel k nám do parlamentu, abyste nás informoval o vědávání s Já Mám několik otázek. První, zda byste nám mohl více říci tu otázku institucionální architektury podle smlouvy, protože tam dost jste dospěli k větším, největšímu pokroku. Za druhé, mě trochu zneklidňuje, že pro Libijce je to ta červená linie, tedy readmise eh, těch nelegálních migrantů ze třetích zemí. Jak byste řekl, má to i eh, eh, špatný precedent potom pro třeba vyjednávání s Marokem. A já se ptám, mm, Mm, proč by to měla být tedy admise pouze pro Libice, protože Libie navíc má eh, velice málo obyvatel, to není jako Alžírsko nebo Maroko nebo Egypt, takže eh, když se to bude týkat pouze Libiců, tato readmise, tak to ani v podstatě nemá smysl. A navíc ještě nemluví o tom, co teď Libie dělá s těmi migranty ze třetích zemí a kteří se potom, eh, a že se snaží se dohodnout tedy s Itálií, to víme, jak to dopadá. A já tedy mm, bych chtěl toto, aby se prolomilo. Dále, eh, jak je to s Unii pro středozemní moře? Já vím, že oni jsou tomu nepřátelsky nakloněni, pokud vím, a nelíbil se jim ani barcelonský proces. A tam se k jakému došlo vývoji tam. A energetika. Energetika. Mm, to je asi má významné místo v těchto dohodech eh, v dohodách. A zítra, pokud vím, tak eh, Eh, Španělsko, eh, které eh, končí s předsednictvím, tak pojede do Libie. A v, v jakém kontextu tedy? V kontextu evropském tam pojede Španělsko nebo bilaterálním? Děkuji. Honorevole. Děkuji, pane Milan. <clears throat> A než budeme pokračovat v diskuzi, tak bych chtěl ještě přivítat velmi srdečně jménem nás všem delegaci indonéského parlamentu, předsedující, kterému předsedá pan Stambuel, prezident první komise a jsou zde v Bruselu v rámci parlamentního setkání mezi našimi dvěmi parlamenty. A já bych chtěla, aby tato schůze byla produktivní a přinesla zajímavý vývoj v našich vztazích. Zejména, abychom lépe porozuměli eh, sobě navzájem. Je zde e, dohoda o partnerství a o spolupráci mezi Evropskou unii a Indonésií. Byla podepsána v roce 2009. A nyní, díky vaší přítomnosti, e, doufám a přeji se, aby e, se tato dohoda spolupráce ještě dál rozvíjela a přinesla výhody pro obě strany. Slovo má pan Kirilov na tři minuty. Grazie, prezidente Thank you very much for this. Uh, Děkuji vám mnohokrát za tyto nabité informace. Upřímně řečeno, já žádné konkrétní otázky nemám. Mně jsou věci docela jasné, ale obchodné. Mezinárodní trestní soud ne. Readmise nelegálních imigrantů ne. Mimochodem, dalo by se to také použít dobře jako nástroj, protože laxní režim zvaní imigrantů do Libie, pochopitelně, pokud by to nebylo schváleno, tak by se to mohlo stát dalším nástrojem vydírání. Předtím, než se dotknu lidských práv, rád bych řekl následující. Jaký je náš cíl v rámci této dohody? Bylo řečeno, že je to institucionální báze pro dialog. Už proběhlo sedm jednacích kol. Je to sice dialog, ale čeho jste tím dosáhli? Já vás neobvinuji, neobvinuji komisi. Já mám dobré zkušenosti z nás následných kroků tohoto režimu v případě, dejme tomu, bulharských sester, které byly obviněny eh, z nakažení libijských dětí nemocí AIDS, byl odsouzený k smrti a za tři roky budeme oslavovat jejich eh, propuštění díky EU to se zopakovalo nedávno v případě Švýcarska, takže je to způsob, jak brát rukojmí. Lidská práva, spravedlivý soud, no, na to můžete zapomenout. Je mi líto, že s ním tak pesimisticky, ale měli bychom mít jasné cíle neexistuje žádná jiná země s takovým režimem, kde demagogie a diktátorství je takto skombinováno, pochopitelně, co se týče energetických zájmů. Tady bychom měli být opatrní a mohli bychom si jasně stanovit cíle s touto zemí, protože by to mohlo být nakažlivé. Já nevidím, že by jiná země takto jednala, brala rukojmí eh, jak z jiných zemí a já bych v tomto ohledu požádala pro zřetelnost. Děkuji, pane Kirlové A pan Atkins, máte tři minuty. Pane předsedo, já podporuji tuto dohodu. Vzhledem k tomu, že Libie jistě má své problémy a ne vždy plní očekávání, které máme my. Pane předsedo, vy jste znalý historie a víte, že Magna přispěl aspoň jedním císařem a proto propojení s Evropou je velice silné, takže si myslím, že bychom se měli snažit podpořit tu dohodu. Mám otázku. Británie, jako mnoho dalších zemí, ale my zvlášť jsme měli velký problém eh, s teroristy, kteří přicházejí během let z Libie, nyní se chtějí stát součástí okolního světa, tak říkajíc, a, a chtěl bych vědět, zdali vaše závazky v rámci terorismu nebo proti terorismu jsou dostatečně silné a demonstrativní, tak, aby se stali spojencem spíše než nepřítelem. Děkuji, pane Atkinsi. A předám slovo panu doktorovi Migarelemu na pět minut, pokud to je možné, eh, odpovědět v tomto čase a poté přejdeme k druhé části diskuze. Prosím, pan doktore. Děkuji. Já začnu otázkami paní Gomeš. Eh, pokud jde o právní základ, eh, bohužel musím vám opakovat to, co již vám opakuji po sedmé, a to je, že eh, komise navrhne právní základ na konci vyjednávání. Potom podle obsahu smlouvy. Až budeme vědět, jaký bude obsah té smlouvy a jaký to bude typ smlouvy, tak poté určíme právní základ. K tomu vám pouze mohu říci, že to eh, neznamená, že bychom chtěli snížit roli parlamentu. Ne. Já eh, pokaždé, když eh, jdu na vyjednávání, tak poté vám otevřeně řeknu, jak to šlo či nešlo. Bereme do úvahy vždycky vaše připomínky, náměty, ale opakuji, to říkají naši právníci a já s tím nic neudělám. A pokud jde o římský statut a Mezinárodní trestní soud, já opakuji, že naším cílem je, aby všechny partnerské země, partnerské země EU přistoupily k římskému statutu a spolupracovali s Mezinárodním trestním soudem. Ale tomu není, zdaleka vůbec ne. Máme některé velké partnery, strategické partnery, kteří nespolupracují, nejsou signatáři římského statutu. Ani Libici nechtějí, ale nejsou v tom sami. Já vyjednávám smlouvy s jinými zeměmi, které považujeme za dobré partnery a také o tom nechtějí ani slyšet. Takže to není důvod, abychom se vzdali. Je třeba jim vysvětlovat pořád, proč my chceme posilovat tuto soudní instanci, Mezinárodní trestní soud, ale nedělejme z toho e, zvláštnost Libie. E, Realita je jiná. Když říkám, že jsme udělali určitý pokrok, ten fakt, že dnes Libíci vůbec akceptují, že tam bude ustanovení v té smlouvě, podle kterého se zaváží, že budou eh, bojovat eh, spolu s EU za to, aby ty nejzávažnější trestné činy genocida, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, aby nezůstaly bez trestu, tak to je malý krok správným směrem. To neznamená, že nás to uspokojuje. Náš mandát bylo získat více ale já vám říkám, jak to je. E, e, o, nejprve řekli, že o tom nechtějí mluvit, že ne, nepřistoupí k římskému statutu jako řada dalších států, ale teď akceptovali aspoň tento malý krok správným směrem. A paní Gomeš eh, ještě se ptala na uprchlíky a žadatele o azyl. To je jasné, oni nechtějí přistoupit k ženevské umluvě z roku 51, ale i zde akceptují, že se tam zmíníme o nutnosti zajistit ochranu osobám, respektive migrantům, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Takže to, je, to není to, co jsme chtěli, my jsme daleko ambicioznější, ale to je to, co jsme zatím získali. A mm, ani tady nám nedali to, co jsme chtěli, ale, jak říkáte vy, pane Kirilové, e, e, prostě, mm, takže mm, něčeho bylo dosaženo. UNHCR, Vysoký komisař pro uprchlíky, oni ten úřad zavřeli Eh, my jsme tam byli několik dní poté a řekli jsme, že pro nás to je nepřijatelné, a to především v takové zemi, kde existuje celá řada uprchlíků a žadatelů azyl. A bylo nám vysvětleno, že tento úřad tam nebyl regulérně že eh, nikdy nepodnikl veškeré nezbytné administrativní a politické kroky, aby získal tam eh, legální statut. A někteří pozorovatelé nám říkají, že to tak je. Takže pro nás je nepřijatelné, že tam byl eh, uzavřen ten úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky, my jsme jim to řekli a nyní eh, eh, byla vyslána delegace ze sídla z Ženevy, ta pojede tedy do Libie a pokusí se nějak zregularizovat tu situaci tak, aby Libíci přijali, že tam se otevře kancelář Vysokého komisaře pro uprchlíky. Já nevím, zdali se to vyvine pozitivně, ale hovořili jsme o tom, hovoříme o tom a eh, žádáme je, aby akceptovali vůbec, že budou diskutovat s tou příslušnou agenturou OSN. A zpráva Amnesty International nečetl jsem, děkuji, že jste mě na to upozornila, opatřím si ji a přečtu. Obchodní problémy, to jsem již vysvětlil. Oni tedy eh, neakceptují eh, tu standstill clause mm, podobu vyjednávání, která se týká tedy celních tarifů a ani nechtějí tam převzít ty základní principy VTO. Konkrétně ji. Moji kolegové mi říkají, že také mají problémy s veřejnými zakázkami že v oblasti služeb eh, nemají národní strategii, takže je těžké, aby vůbec eh, se k něčemu zavázali, pokud jde třeba o ty delimitace těch monopolů a pokud jde o obchodní výměny mm, zboží, tak zde nemají jasnou celní tarifní politiku, takže není tam solidní základ vůbec pro vyjednávání o mezinárodním obchodě. Pane Préda. Ano, my víme, že mm, parlament přijal usnesení o popravách, my také jsme e, toto odsoudili, my jsme podnikli demarši v Tripolisu, tedy španělské předsednictví a naše a my, a, e, ale v této dohodě vůbec se nehovoří ani o zrušení trestu smrti, ani o moratoriu, ale také to ve všech e, smlouvách ve tři, se třetími zeměmi. O trestu smrti se tam nemluví ale v rámci dialogu o stavu lidských práv a demokracie, ke kterému se zavázali Libyjci, tak po každé budeme vždy hovořit o tom, že musí směřovat ke zrušení, ke zrušení trestu smrti a v tom mezidobí, že zavedou moratorium lidská práva a jak zacházejí s uprchlíky v Libii. No špatně, špatně s nimi zacházejí. Nebudu říkat, že dobře, ale Eh, my tou smlouvou nevyřešíme osud miliony eh, nešťastníků, pane Kirlové. Tato eh, smlouva je základem pro to, abychom s nimi mohli vést pravidelný dialog. My těžko vyřešíme naše spory, když nebudeme diskutovat. Tím, že mm, jim budeme vyhrožovat, tím nic nevyřešíme. Tady jde o pravidelný dialog. Stačí diskutovat? To ne, samozřejmě, ale aspoň v takové diskuzi můžete mít strategii, když mu řeknete, řeknete jim, když máte máte něco, co vás hodně zajímá, třeba chcete spolupracovat v nějaké oblasti, jako řízení migračních toků, no tak potom vy musíte se udělat odstupek jinde a pokud taková diskuze vůbec nebude zavedena, tak nemůžeme eh, s nimi jít eh, někam dopředu. Já neříkám, že tato smlouva nám vyřeší všechny problémy eh, ze dne na den, ale aspoň to bude šance. Teď tu šanci, tu příležitost nemáme. Ano, máme už jenom sedm minut, říkáme pan předseda. A problém readmisí a římský statut. <clears throat> Já jsem odpověděl, celá řada partnerských zemí neakceptuje ratifikovat římský statut. To není specifický rys Libie. Readmise <clears throat> nerezidentů, eh, to je to tež, to je stejné. Která země akceptuje, že bude eh, přebírat eh, příslušníky třetích zemí? S Ruskem, s Ukrajinou jsme toho dosáhli, ale oni mm, mají přechodné období 2-3 roky a navíc ještě získali ten ústupek z naší strany, to znamená eh, usnadnění vizové povinnosti, ale málo zemí přebírá rezidenty. Návštěva Španělska. Podle mě to je bilaterální návštěva, ale určitě budou hodně diskutovat o tom, jak eh, vyřešit ten problém se Švýcary. Eh, I když ten nešťastník byl propuštěn, tak to není vyřešeno. A pane Kirilové, já se vysvětlil cíl, vytvořit základ pro dialog, který nám dá šanci jít vpřed. To není ale žádná záruka, že se to podaří, ale pokud budeme mít šanci, tak o tom budeme mluvit. A když nemůžeme mluvit, tak nedostaneme vůbec nic. Nezískáme nic. A boj proti terorismu. Já nemám informace, které, které by vás uklidnili, ujistili, že dělají vše pro boj proti teroriz, terorismu, ale mohu vám říci, že v rámci našich diskuzí tvrdí neustále, že jsou odhodláni bojovat proti všem formám terorismu a především, že spolu s námi Eh, Na stolí konkrétní formy spolupráce, boje proti, eh, proti eh, terorismu, to jsou těch asi všech zemí Magrebu a malý Čad, Niger, tedy mm, tato část Afriky, která pochopila, že je třeba spolupracovat v boji proti terorismu. Pokud je o slova závazky, tak tomu ano, k tomu se zavázali, ale nejsem schopen, zdali potom v praxi to tak bude. To nevím. Děkuji. Děkuji, pane doktore Mingarelli. Bohužel eh, vzhledem k časové tísni jsem nucen v druhé části eh, diskusi zkrátit čas tedy dispozici, protože musíme skončit v 11. Pan Flutr, minuta a půl. Paní Flotter, děkuji. Ano, takže eh, to je vždycky nepříjemné, tedy když se takto zkrátí doba. A pane Mingarelli, já jsem šokována, když vás slyším explicitně hovořit eh, třeba o tom úřadu UNHCR. No to je neuvěřitelné, jako kdybyste snad tomu věřil, že nikdy ten úřad nepožádal o regularizaci, že tam byl neregulérně, že neudělali administrativní kroky a nakonec byli vyhoštěni z Tripolesu. Já vím, že to Libíci říkají leta, leta už, ale to je úplně milné, to tak není. A vy teď hovoříte s parlamentem o takovéto věci a vy berete UNHCR, jako kdyby to byla nějaká kancelář tady v Bruselu a, a přece eh, to je neuvěřitelné, že tomu vy věříte a že hovoříte stejně jako Libijci. To je pro mě extrémně šokující. A samozřejmě, to, co vy říkáte, to máte pravdu. Je zde celá, že, celá řada zemí, se kterými intenzivně spolupracujeme a které neratifikovaly eh, římský statut. To je zcela pravda. Ale eh, tady jde o něco jiného. Jde o to, že eh, v, té, v, v těch akrobatických cvicích, které provádíte při tom vyjednávání, já mm, vás nekritizuju, já vím, že vy děláte, co můžete, ale pokud vy Eh, eh, přijmete nějaké takové provizorní situace, to znamená nějaká klauzule, která nebude hovořit o římském statutu, ale něco tak jako nějaká zlatá střední cesta, kdy budete hovořit o genocidě a tak dále. No nechte mě dokončit, pane předsedo, přece. No ne. Tak vy říkáte, že to je lepší než nic. A, a co mezinárodní justice? Eh, mm, princip non-refoulement No to je absolutní princip, no reforma, no konec, konec. Já <laughs> jsem chtěl dát slovo už dalšímu řečníkovi, protože jste eh, překročila a eh, pa, paní Verža minutu a půl. Eh, já jsem první, která hovoří za politický klub a já bych ráda tedy aspoň nějakou minimální dobu půl, minutu a půl, bohužel, říká pan předseda. No já si myslím, že to je skandál, že ne, nedáte slovo zástupcům frakcí. Tak to je vždycky. Tak to má být. Vy E, e, e, prosím, takže teď jste mi to nepočítal, doufám, tu dobu. Vy jste hovořil o té červené linii, o tom pokroku, vy jste hovořil o ženevské úmluvě. Až do posud pan Baro nám říkal, že se nedohodneme s nimi, pokud odmítnou ženevskou úmluvu. A teď mi říkáte, že z toho nic nebude. Ano, tady v té zemi to eh, není, oni nechtí, eh, samozřejmě všechny státy, které nechtějí, aby jejich občané se dostali před Mezinárodní trestní soud, tak odmítají podepsat římský statut, včetně Rusu Američanů. Ale zde máme ochranu eh, těch uprchlíků, no to mm, mm, se musím smát, to, co jste říkal, tomu ani se nebudu vyjadřovat. A paní Flotr přesně řekla, jak to bylo s tím UNHCR, k tomu se nebudu také vracet. Omluvte mě. Ale s veškerou úctou vůči zástupci komise, tak si kladu otázku, zdali jste tak naivní a e, e hrajete to, nebo si z nás děláte legraci a teď e, ty readmisní smlouvy a e, já už jsem skoro skončila, pane předsedo. Slibí se jedná již dlouho a dlouho a od té doby jsme dostali celou řadu e, zpráv od nevládních organizací. I když se podíváte do mezinárodního tisku, tak uvidíte, jak se zesměšňujeme v tom vyjednávání. Takže vy chcete šanci. A jak si myslíte, že máte šanci s panem Kadáfim? A teď je to diktátor a vy s ním zacházíte jako s demokratem, ale to není žádný demokrat. Tak se zeptejte našich přátel ze Švýcarska, uvidíte, jak vypadá dialog s Libyjci. A e, oni vám řeknou. Mm, a nyní minutu a půl má slovo eh, paní Ben Rabatu. Děkuji, pane vyjednavači. Moje kolegyně, kolegové již po, položili řadu otázek o ženevské umluvě o lidských právech a tak dále. Já se k tomu vracet nebudu, ale mám otázku konkrétní. Vyjednávali jste nebo hodláte vyjednávat o e, situaci žen hovoříte s nimi o situaci žen a máte nějaké záruky, jak to tam je s právy žen a ochrana rodiny? Druhá otázka se týká eh, eh, pozice Libie. Ona je mm, v regionu Magrebu. A vy jste hovořil o tom mm, jejich regionálním postavení v Magrebské unii? Děkuji. Pan Panceri, minutu a půl. Já nemám žádné eh, pochybnosti o kapacitě vyjednávacího mandátu komise. Eh, došlo k určitým krokům kupředu, ale myslím, že eh, máme ještě dlouhou cestu před sebou a nevím, jestli optimismus pana doktora je podložený. Nicméně Musíme se trochu podívat, jaký je náš zájem v Evropě, pokud jde o uh, rámcovou bilaterální dohodu. Zajímá nás finanční, obchodní aspekt a samozřejmě také téma imigrace lidských práv. A myslím si, že tedy musíme tomu věnovat velkou pozornost. Musíme uzavřít dohodu, protože to může usnadnit uh, vztahy, ale není to povinné, pokud budou chybět zásadní body. Mám tři přesné otázky. Za prvé, bilaterální dohody mezi jednotlivými státy, jak mohou přispět nebo naopak zabránit tomuto jednání. Pokud jsou přínosem, pak je to dobře, ale pokud jsou překážkou, tak eh, není, je eh, teda není na místě, aby blokovali tuto dohodu, dokud nebude dosaženo evropské dohody. Druhá otázka se týká eh, zpětného přijetí. Chtěl bych, abyste nám lépe vysvětlil, jaká je hlavní otázka, hlavní problém při definici této dohody o readmisní dohody. A závěrem, eh, znám vás, jste velice laskavá osoba, byl jste zde již několikrát, ale my potřebujeme mít určitou dokumentaci jako parlament, která eh, nás informuje o stavu situace, abychom měli něco písemně. Nestačí nám pouze slyšení. Děkuji. Dobře, eh, závěrečné komentáře. Již eh, jsme vyčerpali čas, který máme k dispozici, ale samozřejmě eh, ještě musí pan doktor odpovědět. Prosím, pane doktore. Eh, Děkuji. Připomínka, komentář paní Flotr pokud jde o stanovisko Libíců vůči UNHCR. Já jsem řekla, že my jsme protestovali proti zavření té kanceláře a také jsem řekl, eh, jaké byly ty argumenty, které nám předložila Libie, které jsou milné, a, ale já jsem neříkal, že to je odůvodněné, že to tak bylo. Ne, my jsme jim naopak řekli, že musí tu kancelář opět tam otevřít co nejdříve a že musí přijmout delegaci z Ženevy, která pojede do Tripolisu, aby o tom jednali. Já vůbec jsem nepřevzal ne, jejich argumenty, já jsem se s nimi nestotožnil, ale uh, Samozřejmě, já jsem tady vám mohl říkat, to je skandální a tak dále, ale já jsem chtěl vám říct jejich názor. No, tak příště dobře, budu mluvit jinak. A pokud jde o, e, tako, e, pokud jde o e, to rozmělnění mezinárodního práva v těch ustanoveních, která jsou taková tedy zlatá střední cesta, není to to, co bychom chtěli dobře, tak já to řeknu těm, kteří vyjednávají. Měli bychom převzít, eh, převzít všechna ustanovení mezinárodního práva, tak jak existují, anebo se pokusit čas od času, když se nám nepodaří získat, co bychom chtěli, mít tam něco eh, jaksi na půl, nějakou klauzuli na půl. Já myslím, že ano. A paní Verža, jsem naivní, eh, nebo si z vás dělám legraci? No, mm, takže samozřejmě vyberte si mezi těmi dvěmi prvními, že jsem buď naivní, anebo že tak vypadám, ale za, v žádném případě si z vás nedělám legraci. Diskutovali jsme o právech žen, ano, mm, diskutovali, dokonce i libijské ženy nám vysvětlovali, my jsme o tom s nimi hovořili. Já říkám, jak to proběhlo. Statut žen v Libii byl daleko více ochranářský než v jiných zemích. A my jsme to kritizovali a vedli jsme skutečnou diskuzi. Ano, my tam budeme mít ustanovení, které bude hovořit o tom, že je nutné eh, věci zlepšit, eh, pokud je o postavení žen, práva, právo dítěte, práva dítěte. A je to to, co jsme chtěli na začátku? No to nejsem schopen vám říci. My to neustále e, diskutujeme, ale oni to zatím neakceptují a mm, mm, podle nás tedy postavení žen není přijatelné, není podle našich hodnot, to je pravda. Pan Panzeri, tři otázky. To znamená bilaterální eh, eh, dohody, jsou to překážka při vyjednávání? Často ano, pokud je hlavně o tu migraci, protože když my vyjednáváme třeba s Libí, s Marokem eh, o tom, o vizové povinnosti, o readmisích, tak nám říkají, že Eh, většinou mají bilaterální smlouvy v této oblasti, třeba se Španělskem, s Itálií, s Francouzi, a že pro ně ten problém je tím vyřešen. My potom máme problém vyjednávat z eh, komunitární smlouvy. Readmise. Problém jednoduchý. Oni akceptují, že budou přebírat eh, Libíce, libijské občany, kteří budou neregulérně v Evropské unii, ale neakceptují převzít občany ze třetích zemí. To znamená, Nigerie, z Nigerie nebo z Burkinabe, kteří mm, mm, projedou Libii a dostanou se k nám, tak takové nechtějí zpátky tyto nešťastníky. Oni nám říkají, to si zařiďte, zařiďte jinak. A to je samozřejmě kámen úrazu při vyjednávání. My po nich chceme, aby převzali všechny takové migranty, které u nás chytneme, ale eh, mm, vypadá to, že asi není šance, že to vyhrajeme musíme rozšířit to téma, to znamená eh, k migraci eh, přistupovat šířeji, nejenom z pohledu bezpečnosti, ale vzít do úvahy nejrůznější stránky problému. Poslední otázka k těm dokladům, dokumentům. Ano, zamyslíme se, pardon, k těm dokumentům. Ano, zamyslíme se a uvidíme, do jaké míry vám budeme předkládat dokumentaci. Já musím ale o tom mluvit eh, s radou, protože my jednáme na základě mandátu vydaného radou. Dobře, poděkujeme panu doktoru Minkarelimu. A vzhledem k citlivosti témat a jejich složitosti jsme je prodiskutovali. Doufám, že budeme mít další příležitosti, abychom toto téma prohloubili a ještě jednou děkujeme za vaši přítomnost mezi námi. A nyní přejdeme k druhému bodu. Zvu pana doktora Moreliho, zvláštního zástupce Evropské unii pro eh, střední Asii aby nám eh, přednesl svůj příspěvek na eh, ústou předsednictva. Počkáme, až dorazí. Takže pár minut, než přijde mezi nás. Perfecto, puntualísimo. Výborně, jste naprosto dochvilný. Pan doktor Morel je mezi námi. A můžeme zahájit diskuzi o situaci v Kyrgyzstánu se zvláštním zástupcem Evropské unie pro střední unii, střední Asii, s panem doktorem Morelem. Děkujeme ještě jednou za návštěvu pana doktora Moreliho. Toto setkání se ukázalo jako nutné, přestože se vídáme poměrně často, často během posledních dvou měsíců, ale vzhledem k násilí, ke kterému dochází v Kyrgyzstánu od 10. června a v problémům eh, Oši, kde se hovoří o 190 mrtvých a dalších mnoha zraněných mezi civilními obyvateli. Ve skutečnosti ta čísla jsou asi ještě mnohem vyšší. Dále je zde velký počet uprchlíků, kteří směřují do Uzbekistánu. Je to tedy velice dramatický scénář. Evropská komise vyhradila 5 milionů eur na pomoc obětem násilí. 11. června eh, vysoký zástupce a místopředseda komise, zástupkyně paní Ashton, eh, vydala prohlášení jménem Evropské unie, kde potvrdila podporu společenství, podporu, vyjádřila podporu provizorní vládě, která chce obnovit pořádek a chce dosáhnout legitimity Ehm, pozbuzovala různé aktéry, aby udělali vše pro stabilizaci politického a sociálního rámce Kyrgyzstánu. A mm, také tam bude referendum o ústavu, ústavě 27. června a případné parlamentní volby, které by měly být v říjnu. O stejných závěrech eh, týka, eh, projednával výbor eh, 14. června, výbor pro zahraniční věci. Pan doktor Morelli na žádost paní Štonové navštívil Kyrgyzstán a je tedy schopen nám popsat přesně situaci v Kyrgyzstánu a informovat nás o posledním vývoji. Požádal bych vás, pane doktore, také, přestože eh, to téma je velmi složité a citlivé, abyste eh, se pokusil dodržet vyhrazený čas, tedy 10 minut, abychom potom měli čas na diskuzi. A a ehm, nyní bych vám předal slovo. A velice a, eh, se těším na váš příspěvek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím respektovat ten časový limit, který jste mi vyčlenil. My víme, jak vy rigorózně řídíte diskuzi a máte pravdu, pokud chceme mít eh, potom výměnu názoru. Takže já eh, jsem dal přednost AFETu před schůzí, která teď probíhá v KOPSu, kde se hovoří o mobilizaci prostředků pro to, abychom mohli čelit krizi Kyrgyzstánu, takže budu muset stejně ještě na kops odejít a e, jsem pod časovým tlakem. Dovolte, abych tedy se podíval na to velice závažné téma, velice závažné téma, protože kromě osudu této země, tak jde o stabilitu celého regionu Střední Asie. A jak víte, já jsem několikrát jste o tom hovořil, Evropská unie se aktivně, metodicky zavázala eh, vlastně již před tři a, půl, tři a půl roky, že bude mít strategii vůči střední Asii a s cílem uzavřít dlouhodobé partnerství. My tedy jsme zmobilizovali všechny prostředky a teď ta situace je velice vážná a je třeba eh, tedy nalézt to naše místo, abychom přispěli ke stabilitě v regionu a to je naše povinnost a samozřejmě my musíme především to umocnit teď v takovéto situaci. K čemu došlo? Já se pokusím eh, prezentovat eh, začátek naší analýzy. Abychom dobře pochopili situaci, ve které se ocitáme, tak je třeba pochopit, že jde o krizi, eh, která byla ve dvou fázích. První fáze byla eh, změna ve vládě v Biškeku po událostech, které již sami o sobě byly dramatické, více než 80 mrtvých 7. dubna převzetí moci. A takže to je neočekávaný obrat. Možná někteří se na to připravovali víceméně, ale bylo to překvapení pro všechny. A tím e, skončila doba prezidenta hm, Eh, jaksi takového klanu vlastně, který tam vládnul a lid s tím byl více a více nespokojen. Bakiev tedy skončil a jeho klan. A ty okolnosti byly tragické, dramatické a vlastně eh, to byla ta tulipánová revoluce nejprve, která ale nes, nebyla úplně ukončena, to byl ten s tím prezidentem Akajevem. A Došlo tedy ke zhoršení situace a my si klademe otázku, zdali tam není, nějaká, není to v takových cyklech v Kyrgyzstánu, protože vždycky to začne tím, že lid má demokratické aspirace, poté eh, přijde ta fáze eh, těch eh, Eh, tedy politických eh, sil, které tedy eh, se snaží se stabilizovat, ale ta země je mladá, není stabilizovaná, je tam asi 100 politických stran, takže chápete, jak to tam je. A poté dojde ke kumulaci různých tedy hnutí všemi směry a to je ta pouliční demokracie, jak tomu říkají rusky, to je opak naší demokracie. A za třetí je to konfiskace. Že tedy vlastně ten prezident který a jeho klan si uzurpují moc, to je ta další fáze, a tak to trvá až do okamžiku, kdy eh, to uzurpování moci opět vejde k začátku toho cyklu, smyčka se uzavře a zase lid v ulicích. Takže to hm, vidíme, takto se to opakuje. Vypadá, že to je už jejich osud, že to je až fatalismus v v politice v Kyrgyzstánu. Ta provizorní vláda eh, tvrdí, že chce tedy eh, víc toho začarovaného kruhu, budovat demokracii, ale uznává, že musí přijímat výjimečná opatření, protože to je provizorní vláda, která přijímá dekrety, eh, pozastavila fungování parlamentu a ta situace tedy eh, řeš, je řešena mm, provizorními opatřeními. Ten, mm, my je známe tam docela dobře, protože my v tom dialogu s Kyrgyzstánem a i při těch misích jsme systematicky mm, jednali vlastně se zástupci opozice, nevládních organizací, takže my je známe i přes německého velvyslance tehdy jsme, my, pardon, my jsme i eh, my jsme tedy i eh, se účastnili eh, eh, těch snah, kdy ti exponenti opozice byli ohrožováni a snažili se emigrovat, odjet ze země, takže my je známe a víme, že to je situace přechodná. Zároveň zde na jihu jsou na tenze, je tam napětí kolem Bakijeva, podmínky Mm, jsou velice rizikové, situace je riziková a my, eh, jakožto Evropská unie, my velice úzce jednáme s dalšími mm, aktivními organizacemi, které tam působí, OBSE a OSN a jsou tam tři speciální velvyslanci mm, na začátku tedy eh, dubna, v květnu a teď v červnu. My se snažíme tedy jednat společně, abychom vysílali stejné signály, abychom i mm, působili co nejefektivněji. Eh, to, ten náš signál je jasný. To znamená cestovní mapa k tomu, aby se tam vrátili k demokracii. Za prvé republika, právní stát a potom návrat k ústavě, k ústavnímu demokratickému pořádku po těch eh, krutých zkušenostech. Což znamená, že eh, opatrně máme kontakt i eh, s orgány Kazarbajev, mm, mm, tedy mm, byl neformě tady přijat. My neříkáme, že uznáváme, to ne. My se snažíme přispět ke stabilizaci těmito kontakty. Evropa podporovala i práci Benátské komise, která eh, i připravuje ústavu a Eh, oni eh, eh, ji nazývají parlamentní ústava, aby tedy to od, odlišili od té předchozí té prezidentské ústavy a snaží se, aby ta ústava přijala ty základní principy, jako tedy právní stát. V podstatě ta Benátská komise takto pracovala asi pro 20 zemí a pracovala na těch jejich ústavách a o té ústavě se bude hlasovat v referendu v, eh, v neděli. Takže to je naše působení teď. 10. Mm. června došlo ale ke eh, dramatu a nastala druhá fáze. Co se stalo 10. června? Celá série útoků a konfrontací mezi etnickými komunitami eh, v tom jižním regionu, kde již bylo hodně incidentů, ale tam pořád se ještě ty incidenty zvládaly. Byly tam cesty, kanály pro dialog mezi těmi rivaly, mezi těmi komunitami, ale teď eh, to explodovalo, byly tam oběti, ale vždycky se to dařilo nějak zvládat. Když to tady, to je už obecné násilí, které tam panuje. Proč? Bez pochyby asi nedostatečná bedlivost a dohled z Biškeku, a, hm, protože tam ta přechodná vláda má jiné hm, potřeby. A potom eh, ty bezpečnostní síly jsou slabé. Ty bezpečnostní síly jsou slabé, to uznává i paní Otumbajeva, tedy eh, ta dočasná prezidentka a příslušné úřady. Ale Eh, ten bývalý Bak, Bakiev, eh, klan, eh, tam asi k tomu hodně přispívá jeho bratr, údajně hodlá nebo chce koordinovat velké takovéto aktivity a provokovat konflikty. A také potom je to otázka těch zločineckých skupin, protože eh, eh, Oš to je tedy eh, důležité transitní místo pro drogy a mm, oni využívají vlastně to, že policie je tam teď tak slabá a mm, snaží se převzít ty zločinecké sítě, profitují ze slabosti mm, těch státních orgánů a ty klany vlastně se chopily E, e, e, té možnosti reálně vládnout vlastně v tom údolí, kde se mm, mm, kde probíhá ta drogová činnost. A nemluvě o těch islámských extremistických projevech radikálních. Ty živly také jsou velice aktivní v daném regionu, ať se nazývají jakkoliv, mají různé názvy, ani nebudu je tady říkat. Takže otázka dnes. Za prvé legitimizace vlády a institucí. Je to věc kyrgyzské vlády. Samozřejmě my za ně nebudeme rozhodovat, my jenom můžeme přijímat doporučení. My jsme na tom pracovali maximálně, ale teď je to volba jejich. Je to volba kyrgyzského lidu. A my uvidíme podle vývoje. Eh, tady jde o to, aby eh, tam tedy proběhly volby, ale mm, samozřejmě tam budeme mít eh, naše pozorovatele a pan vyslanec Ferlec tam má tedy dlouhodobou pozorovací misi, takže to bude pod jeho kontrolou. Potom republika, podpora veřejné moci, a OBSE, to je role OBSE, OBSE již je tam dobře etablováno v regionu. E, myšlenka je podporovat tam místní policii, tak aby policie byla schopnější, akce schopnější a aby se tam nastolila rovnováha. Potom hranice. Asi víte, že e, e, tam je hodně tedy migrace uprchlíků a to především s Uzbekistánem. Tam ty eh, skutečně díky eh, ním bylo možné tedy, aby Uzbekistán přijal mm, migranty a ten pohyb osob byl ale obrovský, že již na to nemají kapacity. A uzbecká vláda eh, ta eh, vyzvala Evropskou unii další mezinárodní organizace, aby jim pomohly v té operaci v přebírání migrantů, exilantů. A teď eh, to jsou tedy obyvatele, kteří utíkají před reálnými útoky i hrozbami. A jde o to, aby se mohli vrátit. Ono již to začalo vlastně, asi 35 tisíc osob se vrátilo. Mm, uvidíme, ale to jsou pouze první indikativní čísla. A poté je to otázka Eh, těch zločinů, eh, těch masakrů, které tam byly eh, v několika dnech spáchány. Je třeba zjistit, jaká je pravda a mm, určitě zjistíme, jak postupovat, zdali to bude řešit vláda nebo ne. A potom je to otázka národního smíření. A mm, během těch dramatických dní e, jsme viděli, že i přesto ti občané mm, jsou odhodláni e, pracovat jako Toleka Ismailová a potom další, tedy žena, e, které jsou velké osobnosti občanské společnosti, nevládních organizací v Kyrgyzstánu a ty jsou s námi v neustálém kontaktu a vysílají signály nám. A nakonec je to pomoc a je tam mm, nedostatečná ta pomoc. Je třeba tedy distribuovat bezpečně tuto pomoc a je třeba pracovat na tom návratu do normálního chodu. A o to jde. Je třeba pracovat na rekonstrukci, na mm, budování příbytků a e, dialogu také. Jaká je role EU v tom? Za prvé, my máme politickou roli vést permanentní dialog neustále podporovat eh, ty orgány, aby se tam vrátila demokracie. Potom je to humanitární pomoc. 5 milionů již bylo oznámeno a eh, to se ještě přidá k té pomoci, která již tam je a také i 6 milionů euro mm, v rámci e, nástroje stability bylo vyčleněno. To, podporu, to má podporovat volby a návrat k demokracii, potom iniciativy občanské společnosti a stabilizaci společnosti, především e, pomáhat těm e, mladým bez práce, mm, kteří jsou náchylní, tedy takovým mm, to se nechat někde rekrutovat. A potom spolupráce s OBSE a dalšími mezinárodními organizacemi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane doktore Morelli. A slovo má pan Petr, zpravodaj AFETu. K Tádžikistánu máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Morele, za tuto srozumitelnou prezentaci. Já s touto diagnózou a analýzou souhlasím, ale je mi líto, že pět let po změně moci eh, došlo ke zhoršení situace. Je to tragédie, která vzhledem k tak velkému počtu uprchlíků může mít ještě závažnější dopady, pokud mezinárodní společenství nebude jednat dynamickým a organizovaným způsobem. Souhlasím s tím, že musíme nastolit demokratické změny. Ty byly přislíbeny v roce 2005, ale nějak k tomu nedošlo. Můj dojem je takový, že v zemi, není jednoznačný názor ohledně směru, kterým by se měla země ubírat. No a co se týče běžného prostředí, není tady příliš velké nadšení ve prospěch změny. Je možné, že Kyrgyzstán na základě referenda se odkloní od prezidentské demokracie. Mě by zajímalo, kolik lidí nás podporuje v této analýze demokratického vývoje. Možná před pěti lety jsme podcenili situaci v Kyrgyzstánu a doufali jsme, že tehdy nová vláda v tomto směru udělá víc. Ale teď čelíme dalšímu, testu, čelíme dalšímu testu. Je tady destabilizace situace, budeme muset řešit situaci s uprchlíky a Mezinárodní společenství bude muset řešit situaci v Kyrgyzstánu i z hlediska dobrého řízení. Je to sice malá země, ale může vést k destabilizaci celého regionu a proto bychom měli být opatrní a prozřetelní v našich snahách. Přeji vám hodně úspěchů v tomto hledu. Pan Vígenin, tři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Morele, za vaši prezentaci a za veškerou odvedenou práci do posud. Je škoda, že ne tolik lidí se zajímá, ne tolik členů se zajímá o toto téma, což je podle mě jedno ze zásadních, které musíme v tomto období řešit. Já bych ale položil několik dotazů vzhledem k tomu, že hodnocení této situace v Kyrgyzstánu a Uzbekistánu je poměrně jasné. Tady se názorově moc v parlamentu nelišíme. Spíše bychom se asi měli zaměřit na možné řešení a podporu komise a rady Otázka z mé strany ovšem zní, jak hodnotíte situaci? Máte za to, že je tady potenciální možné eh, rozšíření situace do jiných zemí v regionu? Další otázka. Myslíte si, že stávající vláda Kyrgyzstánu je schopna znovu nastolit kontrolu oblasti? Otázka také zní, zdali bude třeba je ze zahraničí podpořit. Co si myslíte o mezinárodní misi pro nastolení pořádku v regionu, což by mohlo pomoci vytvoření bezpečnosti a stability. A v rámci toho by bylo možné přijmout další kroky, usmíření potrestání odpovědných osob za masakr. A v neposlední řadě pochopitelně hlavní problém Uzbekistánu je teď řešení humanitární situace. Co si o to myslíte? Myslíte si, že jsou schopni řešit tuto situaci teď na hranici s Kyrgyzstánem. Odhad je asi 100 tisíc uprchlíků v Uzbekistánu. Je to pravda? Jak vidíte ty informace, které o tu dostáváte? E, EU se snaží poskytnout podporu co nejdříve, ale od mě by zajímalo, jak ta situace v reálu vypadá, protože máme různé typy informací k dispozici, ale vy jste asi nejlépe informovaná osoba. Autola per eh, tre minuty. Pan Autola na tři minuty. Paní Autola. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že pro Evropskou unii je tady několik poučení z této tragédie je třeba zaujmout regionální přístup a měli bychom apelovat na Uzbeky, na Tadžikistán, aby řešili humanitární krizi, protože pochopitelně je třeba zaujmout i podobný přístup v dalších oblastech spolupráce. Je to pro nás poučení. Myslím si, že tady se vysílaly nějaké varovné signály ohledně potenciální etnické krize. Já nevím, ale jsme tomu naslouchali a myslím si, že prevence spočívá v podpoře organizací pro lidská práva a obhájců lidských práv, protože jsou to oni, kteří jsou schopni budovat mosty a zmírnit napětí a zabránit zneužívání moci, což je často příčinou takovéto krize. Dnes čtu, že Amnesty International vyzývá k otevření hranic uprchlíkům z Kyrgyzstánu. Chci se zeptat, co vy na to, pane Morele, jak by EU tomu mohlo napomoci, jak by mohli vyzvat uh, Kazachstán, Uzbekistán a Tadžikistán, aby okamžitě otevřeli hranice těmto uprchlíkům, což to je jeden návrh. Další návrh je vyzvat je ke spolupráci s orgány OSN a dalšími mezinárodními orgány k zajištění ochrany uprchlíků. A za třetí, Amnesty vyzývá tři vlády, aby spolupracovali s orgány OSN a dalšími mezinárodními e, orgány, aby usnadnili poskytnutí humanitární péče a UNHCR, aby převzali situaci s registrací uprchlíků, čili jak může EU um, podpořit do evidentní požadavky ze strany občanské společnosti. Může Evropská unie zajistit na pomoci zajištění kolektivní bezpečnosti tohoto regionu, tak aby, dejme tomu, byly nějaké policejní sbory, které zajistí bezpečnost uprchlíku. Děkuji paní Autola. Pan Angurákis, tři minuty. Především bych chtěl také vyjádřit <clears throat> svou lítost, protože to tak tragické téma a my jsme mu věnovali, mu vyhradili tak málo času. Mám tři otázky. Tři otázky na pana Moreliho. A problém v Kyrgyzstánu ukazuje velice jasně to, co já již říkám velmi dlouho v tomto výboru. A sice, že se nacházíme v nové situaci, kde je velice silná konkurence mezi imperialistickými sílami v oblasti energetiky v Kyrgyzstánu. Není to žádné tajemství. Víme, že tam jsou USA, další velmoci, eh, Rusko, kteří mají zájem eh, získat tam pozice. Je tam Afghánistán a jsem tedy plně zajedno s vámi, pane předsedo, a s panem Morelli, že situace v této zemi ohrožuje nebo hrozí, že se vyostří nestabilita v regionu, která tam již je. A to je tedy moje první otázka, nebo z toho plyne. Podle vás, pane doktore, jaký je důvod etnických nepokojů v Kyrgyzstánu? <clears throat> jaký je důvod? Proč k tomu došlo? Proč došlo k těmto um, střetům? Vy jste řekl, že tady již byl precedent ale jaký je skutečný problém. A za druhé, situace v Kyrgyzstánu podle vás, v jakým způsobem eh, souvisí s nestabilitou v Afghánistánu? Eh, víme, nebo s informací, které máme, tak víme, že se situace vyostřuje právě proto, že je tam um, um, boj mezi Obamou nebo spor mezi Obamou a, a ozbrojenými silami. A proto se tedy ptám, zda v blízké budoucnosti jsou v Kyrgyzstánu volby. Jakým způsobem budou moci tyto volby legalizovat výsledek? Protože populace se e, neúčastní této situace. A poslední otázka. Existují údaje o uprchlících, kteří museli opustit svou zemi? Jinými slovy, kolik je těchto uprchlíků? A potom všichni se vrátí? Protože v mezinárodním tisku jsem si přečetl, že mnozí z těchto uprchlíků se nechtějí vrátit, protože mají strach. Mají strach o svůj život. To znamená, že nebudou chtít se vrátit. Někteří zůstanou v Uzbekistánu, a někteří chtějí odejít do Ruska. Jaká je tedy situace? Děkuji, pane Angurasi. A pan Nikolaj na tři minuty. Paní... Mulțumesc, domnule președinte fără îndoială că situația din Kyrgyzstan era previzibilă. Děkuji, pane předsedo. Je eh, evidentní, že ta situace byla předvídatelná, protože oni za sebou mají historii konfliktu a bohužel jsme to ignorovali. My zde v Evropě. A já bych chtěla vědět, zdali Lze to nějak středně době vyřešit? I vzhledem k tomu, že Rusko nechce váha s intervencí, mm, jako obvykle, když jde o stabilizaci regionu. Myslíte si, že bude nějaký politický konsensus o tom, že se rozhodne o přítomnosti nějakých stabilizačních sil v regionu? Máte za to, že je vhodné, aby Evropská unie zanalizovala možnost eh, využít i ty battle groups, ty bojové skupiny, jednotky. A jak vy vidíte tu situaci na jihu eh, v regionu města Doš, protože některá média hovoří o 800 tisících osobách, některá hovoří o 100 tisících, ale v každém případě humanitární situace je vážná a vyžaduje si rychlou reakci ze strany EU. A myslím si, že vysoká představitelka tady má příležitost, aby se Evropa, Evropská unie zviditelnila. Včetně toho, že by poskytla finanční pomoc. A poslední otázka. Máte informace o počtu obětí? podle oficiálních zpráv. To je málo, ale jsou zde zdroje, které hovoří o více než dvou tisících zabitých. Děkuji. Grazie, onorevole Nikolaj. Eh, lasciamo... A nyní je čas na odpovědi pana doktora Morelliho. Pokud to bude možné, tak v deseti minutách. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl, bych chtěl bych poděkovat eh, Eh, za otázky, které mi umožní, abych více rozpracoval eh, eh, tuto situaci, která nás asi čeká ještě dost na dlouhou dobu. A v pár dnech došlo k, o, k velice širokému incidentu, který se přelil za hranice a to mm, je tam, to je významný přechod, tam je to citlivá zóna navíc, a kde e, se míchají různé kategorie populace a je tam i problém s vodou a mm, tam e, jsou tedy přehrady a irigační zařízení a tak dále, takže Eh, tam jsou další faktory, které mohou vytvářet napětí. Nezapomínejme ani ale i na to, že jsou hned na hranici nebo blízko Afganistánu. A teď eh, k otázkám pana Peterleho. Jak eh, jak je to s tou jednotnou vizí Eh, této země, kdo jsou spojenci a kdo souhlasí s naší politickou vizí, kdo jsou naši spojenci. Nejprve mm, Evropa, ano, od samého počátku měla velká očekávání. Já od roku 92, já jsem tehdy byl velvyslancem Francie v Kyrgyzstánu a mm, mm, byla to taková země, která chtěla se stát švýcarskem Eh, Střední Asie měla velké, mm, ten malý lid měl velká očekávání, mm, velké cíle a snažil se nalézt svoji identitu. Ano, mm, vysílal apely eh, k Evropě. Já si pamatuju třeba program TACIS, eh, který se snažil spolupracovat s těmi vzdálenými E, zeměmi, jsou to vlastně sousedé Číny, jsou to země, které jsme neznali. My jsme tam organizovali různé akce, ale asi je to neuspokojovalo, nebylo to podle očekávání. Co je velice překvapivé, že e, jenom jedna země otevřela tehdy ambasádu v Kyrgyzstánu, teď je tam e, tedy 15, ale pouze Německo tam má plnohodnotnou ambasádu, francouzi tam mají charge d'affaires a mm, e, francouzi se rozhodli, že tam otevřou také plnohodnotnou ambasádu, ale to je všechno. Plus je tam delegace Evropské unie, která je plnohodnotná, ale e, e, vlastně začalo to jako takový tým manažérů projektů. A mm, ta země, která chtěla se tolik přiblížit k Evropě, tak bohužel tam ta Evropa nebyla dostatečně přítomna. To musím skonstatovat, ano. A to mělo své důsledky pro naši akceschopnost v terénu. A postupně ty programy se nějak tam etablovaly. Evropská unie tam pracovala, byla aktivní. Asi 300 tisíc 000 lidí žije v chudobě a mají minimální příjem, který dostávají díky programu sociální pomoci a my to již deset let financujeme. Takže ne, že bychom úplně absentovali. Ne, my tam financujeme ten program pro minimální příjem. Hm, to pro 300 tisíc Kyrgyzů, takže to již přispělo ke stabilizaci. Ale nestačí to. Ale nikdo jiný podobný program nemá tam. Já jenom chci připomenout, že postupně Evropa se tam více a více angažovala. E, teď e, již tři a půl roku máme strategii spolupráce se Střední Asií. Postupně se ta metodika etablovala. Já jenom tím chci říci, že ano, za, zapojili jsme se tam, oni mají svá očekávání. A, a ještě otázka pana Peterleho, politická volba po zkušenostech s prezidentskou demokracií, spíš bych řekl prezidentským režimem, eh, tak eh, volba Kyrgyzů eh, je vytvořit tedy ústavní pořádek a oni tomu říkají parlamentní ústavní pořádek. Oni chtějí, aby to i tedy znělo jinak než jako předtím. Snaží se mm, o formulaci Eh, takového mm, smíšeného režimu. Mm, oni tam zúrazňují ten parlamentní charakter, eh, ale samozřejmě ještě eh, ten prezident je volen v, v, ob, ve všeobecných volbách, takže to není čistě parlamentní systém, ale je to systém smíšený, je důležité, aby ta nová ústava se snažila o určitou rovnováhu a o ten systém těch pojistek a kontrol. A teď mm, ta orientace směrem více na parlament. Já připomínám, že eh, eh, tam eh, v ulicích se více a více manifestuje, dochází ke konfrontaci různých zájmových skupin, politických, regionálních skupin, sociálních či klanů a to nepřispívá ke stabilizaci politické diskuze. A pokud je nějaká oblast, kde by to bylo možné stabilizovat, tak to je jenom v rámci parlamentu. Proto je třeba propojit tu parlamentní volbou eh, se, se systémem poměrného hlasování. Takže je čeká tato reforma. To znamená mít tam národní seznam kandidátek stran, ale eh, tak aby se mm, přešlo od těch 100 stran, dejme tomu třeba k 6, které se dostanou do parlamentu. A mm, i to je volba té provizorní vlády, která koná referendum, bude konat referendum, chce, eh, aby se hlasovalo všude, po celé zemi, i když to bude těžké a um, aspoň um, Toto je moje odpověď teď na to, co se ptal pan Peterle. Pan Vigenin, eh, role Uzbekistánu, uprchlíci a tak dále. Musí to být jasné. Já teď odpovídám i na další řečníky. Je tam aspoň 400 tisíc osob, eh, které jsou běženci nebo uprchlíci uprchlíci podle termo, terminologie UNHCR, to znamená překročili hranici do Uzbekistánu, eh, Džalabat a Oš to je od sebe pár kilometrů, to je pár kilometrů pardon, od hranice, takže to je vlastně jedno údolí, které je rozděleno hranicí, která je taková prazvláštní trochu a vlastně to údolí sdílí Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tačikistán, tři země. Je to aspoň 100-110 tisíc uprchlíků, kteří překročili hranici většinou staří, ženy, děti a ty opustili své domovy, které eh, hlídají ti mladší muži a hájí. Vlastně vytvořili takové, takové milice nebo takové domobrany. A eh, takže mm, a mm, takže je to asi 100 tisíc teď, protože minimálně 10 tisíc se vrátilo. Dnes ráno eh, Mm, HCR mm, vydal informaci, že již 35 tisíc osob mm, se vrátilo eh, a zdá se, že ty návraty již začaly fungovat. A takže asi těch 100 tisíc zůstává ale na území Uzbekistánu a těch 300 tisíc jsou běženci uvnitř země tak samozřejmě je třeba pro ně zajistit nejrychlejší návrat. A pokud jde o tu okamžitou sanitární mm, potravinovou pomoc, voda, to je téměř zajištěno z obou stran, tedy mezinárodní organizace, nevládní organizace. E, mm, jsem byl informována, já jsem s nimi přímo jednal, takže je, e, působí v dobrých podmínkách, uzbecké orgány je podporují a e, distribuují pomoc HCR po e, těch událostech e, v roce 2005 e, v Uzbekistánu nepůsobila, šlo to přes po, přes program PNUT nebo přes UNICEF. Ale nyní e, jsou tam již týmy HCR, e, lítají tam letadla, přistávají a mohou působit v normálních podmínkách. Dochází tedy k e, k, k nastolení normální situace, aby mohli působit, včetně e, další organizace jako Červený kříž, Lékaři bez hranic a tak dále. Potřeby a možnosti mm, mm, jsou jasné, e, probíhá tam dobrá spolupráce s příslušnými e, orgány, orgány i uzbecké orgány jsou plně funkční, takže tady v tom problém nevidíme. E, provizorně byly sice uzavřeny na chvíli hranice, protože již ty možnosti Uzbekistánu byly saturovány. A to je vše, co se týká Uzbekistánu. A je to ale komplikovanější, mm, eh, eh, především eh, protože zde dochází ke ztrátě kontroly v Kyrgyzstánu, v Džalalabadu a v Doši. Vláda tam ztrácí kontrolu. Ona se snaží tedy znovu získat to pod kontrolou. Paní Otombajová, tedy provizorní prezidentka, mm, působ, mm, skutečně odvážná a navštěvuje mm, místa, nemocnice a snaží se tedy věci získat pod kontrolu a e, i tam ale jsou barikády, které oddělovaly ty komunity, ty barikády ale již byly eh, téměř eliminovány, i když samozřejmě mm, není to úplně uspokojivé, ale dochází tam k návratu do normálu. Dnes dopoledne již v Oši eh, se normálně e, Eh, jezdí autobusy. Neříkám, že to je úplně normálně, je tam ještě napětí, ale návrat k normálu probíhá a to je klíčové, i rekonstrukce, obnova země. Dále ještě, pane předsedo, byly další otázky týkající se e, stabilizačních sil. Paní Nikolaj se ptala. Stručně, tam ještě nejsme. To, takové rozhodnutí musí přijmout Rada bezpečnosti a Rusko je v tom velice opatrné. E, a mm, my se snažíme tam mm, pracovat přímo tam, kde můžeme, e, tady humanitární pomoc a tak dále. A mm, my teď jednáme přes vídeňskou kancelář OBSE, podpora místní policie, o to nám jde teď. Takže to je vše. Děkuji, pane, Děkuji, pane doktoro. Ještě dva kolegové, pan Gomez a pan Klečkis, by chtěli přispět. Oba dva mají po dvou minutách. A potom, pokud nám to čas dovolí, ještě vaše odpověď, pane doktore. Prosím. Já chápu, pane velvyslanče, eh, vy si myslíte, že teď asi by to spíše mělo být OBSE, které by mělo tam působit. Nebo tedy strukturovat ty mise by mělo ono. Já se ptám, co může dělat Evropská unie? A neměli bychom my tlačit na Radu bezpečnosti, aby mm, rozhodla o mm, misi nějakých těch eh, stabilizačních sil mm, a eh, toho by se zúčastnili země EU a země regionu, včetně Ruska. Proč si myslíte, že ne, Rusko je tak laxní a nechce reagovat. Ne, Rusko mm, částečně zareagovalo na eh, žádost paní eh, dočasné prezidentky Kyrgyzstánu. A teď Čína. Já eh, vím, že ano, Čína zavřela hranice, což znamená problém i pro hospodářské výměny pro dovozy, vývozy s Kyrgyzstánem a co dlouhodobě s Čínou? Eh, nemohlo by se to eh, vyřešit, eh, protože navíc ještě Kyrgyzstán vlastně udělal ústupky, pokud je o hranice ve prospěch Číny. Pan Palečky z dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jaký je váš názor na to, jak tyto tragické události v Kyrgyzstánu by mohly ovlivnit stabilitu v regionu, především v sousedních zemích Turkmenistánu, Kazachstánu, Uzbekistánu, Tadžikistánu a jaká bude role radikálního islámu v těchto událostech a v regionu. Děkuji, pane Palečky. A nyní je čas na odpovědi pana doktora Morelho. Velice rychle tyto dvě otázky. OBSE. Já jsem hned řekl, že my se koordinujeme se zvláštním vyslancem OSN, panem Jenšou. Byl to předtím Jan eh, Kubiš, teď je to pan Jenšak. Mm, s panem velvyslancem Karčanovem, který eh, zastupuje OBSE eh, za tedy mm, tu stávající předsednickou zemi, což je Kazachstán. A potom já mám mandát od Lady Eštonové. My se koordinujeme od samého počátku. My jsme se sešli poprvé Eh, tři dny po tom dramatu v Biškeku. A od té doby jsme v neustálém kontaktu. Lze říci, že ta interakce je dobrá. A všichni tři dohromady mm, se snažíme eh, si rozdělit úkoly a bychom se vyhnuli eh, duplikacím, což by bylo dramatické v takové situaci a chceme vysílat jasné signály, hm, hovořit jedním hlasem, jedním takže jde o to, aby ty naše signály byly eh, jednotné, my si proto vyměňujeme předem informace a vždycky eh, se snažíme tedy eh, mm, to promyslet a rozdělit si práci a vysílat jednotné signály. Takže to je, pokud jde o ty aspekty jako bezpečnost, policie, to, že vláda musí převzít pod kontrolu bezpečnostní složky a mm, asi tady nejrychleji může pomoci OBSE. Ještě se to studuje mm, právě v těchto dnech se o tom diskutuje, eh, jak tedy OBSE by mohlo podporovat to. Tam se hovoří asi o stovce expertů, kteří by poskytovali tuto podporu a kteří by Eh, podporovali tam a pomáhali policii. Ne, že by tedy přímo působili v terénu, ale eh, eh, pomáhali by jim převzít věci pod kontrolu. Tedy milice, respektive policie a bezpečnostní složky byly desorientované po tom dramatu. Paní Otumbajová to sama uznala. Tam došlo ke ztrátě vlastně těch struktur velení a kontroly a i mm, to i řada policistů, mm, členů milicí byla zabita eh, při těch událostech dokonce. Takže teď, jak to vypadá, začíná, k tomu, začíná ta provizorní vláda přebírat kontrolu a to za přispění OBSE to bude, protože OBSE asi je to je v nejlepší situaci, je tomu nejlépe uspůsobena, s tím, že EU v tom bude podporovat a budeme vysílat jednotný signál. Rusko. Paní Gomeš se ptá, proč Rusko eh, je rezervované. Za prvé, eh, i eh, mm, se diskutovalo o tom, že když kolektivně se podařilo eh, zabránit tedy eh, eh, tomu, že by krvavě mezi sebou si mm, vyřizovali účty a mm, že by tam mohlo dojít i k občanské válce a i ten odjezd mm, bývalého prezidenta Bakajeva do Ruska a přispění Lukašenka a, který apeloval na konfrontaci. Z Minska vlastně vysílal Bakajev tyto signály a takže to je asi jeden důvod. A dále paní Otombajeva hm, hm, vyslala jasný požadavek po eh, té první fázi krize eh, z důvodu té etnické eh, konfrontaci, tak ona se obrátila na Rusko a Rusové zcela logicky se na to eh, podívali v rámci OTSE, eh, CSTO tedy, eh, té organizace smlouvy pro kolektivní bezpečnost. Ale to je tedy organizace kolektivní obrany pro řešení externí agrese, ne když jsou krize uvnitř země. A nyní tedy oni se rozhodli, že eh, se zdrží eh, takovýchto aktivit. Eh, a teď Čína. Čína to také zůstává laxní, k tomu je diskrétní. Je třeba říci, že 7. dubna, od 7. dubna v těch mm, mm, pohybech osob i došlo k útokům na majetek bývalého Eh, prezidenta, ale i došlo k útokům na třeba některé čínské obchody, což vedlo k takové reakci eh, eh, protože ti nejchudší z Kyrgyzstánu útočili na ty exponenty toho bohatství, či čínské obchody a tak dále. A samozřejmě Čína chtěla chránit své občany tam, takže v posledních dnech z regionu Doš, města Doš, Mm, repatriovali 13 Číňanů. Ne, že by došlo k uzavření eh, čínské hranice z přechodu, ale došlo k přerušení tedy dovozu, vývozu a eh, protože eh, vlastně mm, většina té produkce, která se prodávala v Kyrgyzstánu, je z Číny. A to jenom abych zareagoval na vaši otázku. Potom pan Palecky se, se ptal na sousedy, na celý region. Kazachstán, se pokusil tam sehrát eh, zvláštní roli, protože je sousedem jednak a protože je předsedá teď v OBSE. A z tohoto pohledu určitě eh, byl důležitým aktérem. Jeden eh, z těch zvláštních vyslanců je tedy původu z Kazachstánu, původem. A mm, Kazachstán jako sousední země se bojí, že by ta nákaza mohla se přelít až k ním, tak radši zavřeli hranice. A mm, tato hranice je zásadní pro život na severu země. Částečně hranice byla otevřena e, pro e, běžnou, e, běžnou výměnu, ale úplně ne. Je to citlivá věc mezi sousedy. Uzbekistán, to jsem vám již řekl, jaký je tam vývoj hranice, je pod kontrolou Eh, Uzbekistán umožnil eh, příliv uprchlíkům, teď usnadňuje jejich návraty, ale Uzbekové také na své hranici eh, zabránili Uzbekům, kteří chtěli jet do Kyrgyzstánu, aby tam participovali na obraně svých Eh, svých soukmenovců, tady té uzbecké menšiny v Kyrgyzstánu, takže radši tomu zabránili, aby se to ještě více nezhoršilo. Mm, a mm, mm, Tadžikistán žádné zvláštní tenze tam neproběhly, ale víme, že eh, přes Tadžikistán eh, se tam dostávají ty extremistické živly, destabilizující živly a Eh, eh, tam mm, i ty islá, ta islámská hnutí z Uzbekistánu, z Tadžikistánu a eh, mm, to ještě všechno, jak si má svoji historii v dobách Talibánu, tak ti teď se tam oživili a používají ty drogové trasy které se používají tedy pro vyměnu drog proti zbraním, takže se tam eh, ty náboženské fundamentalistické skupiny eh, teď aktivují, což eh, může být velký destabilizující prvek jak v Tadžikistánu, v Uzbekistánu, v Kyrgyzstánu a to, je, to může zhoršit krizi. Abych to skarnul, řekl bych, že sociální situace je velice slabá v Kyrgyzstánu potom veřejná moc je také slabá, křehká. Mm, dále afgánský eh, konflikt v podstatě tam má také svoje eh, dopady, protože ti extrémisti tam chodí, jezdí z Afganistánu, do, eh, používají ty drogové trasy a to je všechno destabilizující prvek. Mm, a to se zaměřilo tedy na Jalalabad a na Doš, na ta města, která jsou velice eh, exponována eh, těmto problémům, takže musíme hlavně působit v těchto regionech, v těchto městech a teď eh, my tedy musíme pracovat na návratech a na usmíření a na rekonstrukci, protože pouze tak zabráníme dalším excesům. A je to důležité, aby Evropská unie s našimi partnery, s, organizacemi, které jsem citoval, tak aby hrály svoji roli a my v posledních letech eh, jsme eh, tam jaksi eh, zaváděli naši činnost, takže jsme na tom, teď jsme v lepší pozici, než jsme byli dříve. Terminato anche il nostro. Vypršel čas pana doktora, také náš čas, bylo to velice zajímavé. Mohli jsme dostat informace o dramatický, dramatickém vývoji a také určité pozitivní aspekty. Děkuji všem kolegům. Děkuji panu vyslanci Bakrar z, z Uzbekistánu, který je zde s námi. Bohužel a, nemá možnost vám dát slovo, ale um, dostal jsem informaci, že nám dáte písemné prohlášení, které bude popisovat obtížnou situaci, a zejména a, migraci velkého počtu uprchlíků. Určitě se nad tím zamyslíme, bude to pro nás užitečné a bude to pro nás podnětné k tomu, abychom eh, se zamysleli nad tím, jak postupovat dále. Děkuji všem. Nyní pětiminutová přestávka a, a poté rozšířené byro. Vidím, že teď ještě a, eh, koordinátory, koordinátoři hlavních stran chybějí, takže za pět minut budeme pokračovat. Děkuji.